celui-là Chers collègues, mesdames, messieurs. Milí kolegové, dámy a pánové, dobrý den. Počkáme ještě chviličku, než předseda Simpson se dostaví do sálu, protože víte, že dnesní zasedání se týká Somálska, několika aspektů, především aspektu boje proti pirátství týkající se EU a společně to organizujeme s našimi kolegy výboru pro rybolov a výboru pro dopravu. Proto tady je Alenka Dek, to je více předseda výboru pro rybolov a za chvíli se dostaví také i zástupce výboru pro dopravu a cestovní ruch. Připomínám vám, že dnes vzhledem k jazykovému profilu podvýboru, tak nemáme zde tlumočení do dánštiny, finštiny, lotyštiny, slovinštiny a malčtiny. Pouze řádní členové jsou prioritní, pokud jde o tlumočení do jejich jazyků, jinak naše zasedání je přímo přenášeno, jak říkáme anglicky, webstreamed. Jak jsem řekl, náš pořad jednání se týká Somálska pod dvěma aspekty. Jednak boje proti piráctví v rámci operace Atalant. Eh, za chvíli uslyšíme pana viceadmirála Petra Hudsona a pak se sem dostaví v druhé části Karl Harcel, který je zástupcem Švédska v Kopsu, pak generál Pierre Michel Johanna, který je opravdu zvláštním zástupcem pro Somálsko, vysokého zástupce Javier Solana a pak také si vyslechneme Rože Můra, který je ředitelem na generálním ředitelství pro rozvoj Evropské komise a týká se to eh, afrického rohu, východní a jižní Afriky, Indického oceánu a Tichomoří. Víte, že nyní probíhají diskuze týkající se vytvoření ozbrojených sil Somálska a různých akcí ve prospěch federální, prozatímní federální vlády v Somálsku. Nemáte-li nějaké zvláštní připomínky k této agendě, eh, tak eh, ji považujeme za přijatou. Pokud jde o zápisy eh, ze zasedání 30. září a 15. října, tak nemáte-li k tomu nějaké připomínky, tak je také považuji za schválené. A než předám slovo admirálu Hudsonovi, tak připomínám, že zítra společně s výborem, zahraničním výborem v kolem 6 hodiny, přesně v 18 hodin 30 švédského ministra obrany, pana Sterna který eh, Torgolfase, který eh, nám řekne, jak proběhne potom eh, Rada pro zahraniční věci to je zítra 17. listopadu, pak také 30. listopadu organizujeme slyšení na téma nešíření zbraní. A byl bych rád, kdyby se, se všichni hojně zúčastnili tohoto slyšení. A nyní předávám slovo admirálovi Hudsonovi, který je velitelem operace Atalante. Je to operace, eh, která je taková úspěšná, jak se říká anglicky success, sorry, je to první námořní operace, Eh, která se týká společné evropské bezpečnostní a obrané politiky v Adenském zálivu. Určitě admirál provede velmi podrobnou bilanci této operace a během jednoho roku vy jste vy opravdu vykonali úspěšnou práci. A já nedávno také jsem byl v Džibuti, kde jsem vám poblahopřál a jsem šel jsem se s různými uh, Eh, zástupci plavidel nejenom francouzských, ale německých a opravdu to byla operace, eh, na které se úspěšně podíleli všichni, nejenom velitelé, ale i posádky a tak dále. A týká se to takové úspěšné operace EU a vy nám určitě řeknete, jak to probíhalo a pak budeme o tom debatovat. Oh, well, Mr. Chairman, uh, honorable members of parliament. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, přeji vám hezké odpoledne. Je to pro mě velká čest, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení a že vám mohu poskytnout více informací o operaci Atalanta. Je to operace, která probíhá v Adenském zálivu a v současné chvíli máme za sebou již 11 měsíců, v prosinci to bude tedy první výročí. Je to společná operace, kde se podílí na této operaci asi 30 lodí a e, velitelství je v Northwoodu. Máme zde také zástupce e, z Řecka, Nizozemska a Španělska. V Northwoodu máme dohromady 16 různých národností, je to tedy opravdu evropské velitelství. Myslel jsem si, že by stálo za to, abych vám hned na začátku řekl, jak se věci mají, jak tato operace začala a proč. Poslanci a poslankyně si určitě jsou vědomi toho, že útoky Pirátů v roce 2007 eh, narostly na nepřijatelné množství. Společenství začalo čím dál tím silněji dávat najevo nespokojenost s nebezpečností přepravy v tomto důležitém koridoru. Spojené národy eh, si všimly eh, této eh, tohoto problému v roce 2008 a velmi rychle byla schválena rezoluce OSN, která žádala, aby mezinárodní společenství koordinovalo své úsilí potlačit tyto pirátské útoky. Souviselo to také s problémem eh, světového programu eh, pro potraviny, který směřoval zejména do Somálska. Bylo potřeba chránit tyto dodávky do Somálska. Tyto lodě a naše lodě tedy operují velmi blízko pobřeží. Došlo k tomu, že na konci roku 2007 byla jedna z těchto lodí unesena. Evropská unie si je vědomá toho, jak důležité je eh, tuto operaci provádět úspěšně, jak bojovat proti piráctví a jak ochránit a chránit lodě, které jsou špatně chráněné. Loni v létě 20. září konkrétně tedy jsme poprvé nasadili Eh, jsme se zavázali nasadit lodě a k nasazení došlo 13.12. Cílem byla účinnost, robustnost a jasný mandát a také jasná pravidla pro nasazení Komise a další složky Evropské unie spolupracovaly s partnery, včetně Keni. Bylo dosaženo eh, do, s, dohody 3. Eh, v březnu 2009 a bylo možné v Mombase provádět také trestní stíhání, což je zásadní úspěch eh, této mise. Můj mandát je velmi konkrétní já mám zajistit bezpečnost dopravy a přepravy v rámci World Food Program. Cílem je také identifikovat a provádět mezinárodní eh, eh, loď eh, s takovýmto nákladem bez ohledu na vlajku, pod kterou plavou. Je to tedy naprosto jasný, naprosto stručný mandát a my ho zatím plníme. Tento mandát byl prodloužen do roku 2010 a nepřekvapí mě v případě, že tento mandát bude prodloužen ještě dále. Máme tedy misi ochránit lodě v rámci World Food Program. 50 takovýchto lodí bylo doprovázeno do Somálska. Dohromady se jednalo asi o 300 tisíc tun do takových měst, jako je Modagishu, Bosabao a Berbera. 14 důležitých lodí doprovázelo logistické úsilí misí Evropské unie. Žádná z těchto lodí pod ochranou EU nebyla napadena. Naším cíle, naše cíle měly vysokou prioritu a e, tyto úkoly byly časově náročné, protože lodě, které dovážejí potraviny do Somálska, jsou špatně chráněné, jsou velmi pomalé a často spožděné. Naším cílem je chránit lodě, jak již jsem říkal, zejména lodě, které tedy dopravují potraviny do Somálska. To se komplikovalo tím, že jsme museli mít mezinárodní souhlas. Některé země totiž pocházejí z malých zemí, jako je Sierra Leone nebo jiných zemí, nebo také Severní Korea. A proto takovéto schválení nebylo vždycky jednoduché eh, získat. Postupujeme ale předu a věříme, že budoucnost bude ještě jednodušší. V současné chvíli nám eh, potřebujeme 1,5 fregaty na plnění těchto úkolů. Cílem je tedy chránit eh, eh, ty lodě, které jsou zranitelné, které by tedy mohly být napadeny piráty a naším cílem je takovýmto útokům zabránit. Samozřejmě někdy může dojít i k tomu, že piráti používají eh, raketomety nebo granátomety a napadují opravdu lodě a nejen lodě, ale také dochází ke ztrátám na životěch. V Northwoodu máme centrum eh, MSI, Maritime Security Center pro severní Afriku. Tam máme jak zástupce vojenských složek z Evropy, ale také námořních složek ze všech částí Evropy a nejen Evropy. Ve společném operačním centru máme experty z tank, tankových praporů, z zábavních průmyslů, ale také z nejrůznějších jiných eh, průmyslů, jako jsou například španělští rybáři tuňáků. Naším cílem je chránit odpovídající lodě v daném regionu. Máme na starosti také e, trénink a vzdělávání, pokud jde o e, sebeobranu a ochranu a informujeme také dotčené strany v rámci MBI o e, podezřelých lodích. Jedná se tedy o výměnu informací. Používáme bezpečnostní, zabezpečené komunikační kanály, stejně jako používáte při interbank, internet bankingu. V Adelském zálivu identifikujeme některé lodi, které jsou velmi pomalé, velmi těžko manévrovatelné a jsou proto velmi snadno napadnutelné z malých lodí, které se rychle přibližují Tyto lodě byly identifikovány jako vysoce rizikové a v případě, že si jich včas všimneme, tak jim poskytneme ochranu. Tyto informace poskytujeme ostatním informacím, jako je např- ostatním institucím, jako je například NATO, aby všichni měli představu o tom, v jakých regionech se tyto vysoce rizikové lodi v dané chvíli pohybují. Jedná se o spolupráci mezi občanským a vojenským sektorem. Naše velící středisko je příkladem dobré praxe a naše postupy byly schváleny Mezinárodní námořní organizací. Je to tedy princip, který byl doporučen pro ochranu lodí v tomto regionu. Pouze velmi málo lodí, já vím o jedné z nich, se účastnila našich eh, dobrovolných postupů pro sebeobranu a sebeochranu lodí a byla eh, unesena piráty. Pouze jeden tedy tento případ. Eh, žádná z ostatních lodí nebyla úspěšně napadama, napadena. Je důležité, aby lodě s námi spolupracovaly. Ačkoliv publicita je v současné chvíli kvůli pirátům veliká, ačkoliv množství a škody jsou obrovské, stále ještě existuje velká skupina, která s námi nespolupracuje. A to v současné chvíli řešíme. Členské státy musí při Eh, oslovit své vlastní eh, námořní organizace a upozornit na tyto problémy, zejména v případě, že jsou to organizace, které se eh, se svými loděmi vyskytují v tomto ohroženém regionu. My těmto loděm můžeme pomoci, nemůžeme jim poskytnout garanci, ale určitě můžeme poskytnout pomoc. Naším cílem je také poskytovat odrazovací nebo odrazovat piráty od těchto kroků a další kroky. Důležité také je, abychom eventuálně podezřelé osoby předali soudu. Mezinárodní, mezinárodní právo je stále ve prospěch zajišťující země a tyto země tedy musí vyjádřit souhlas s tím, aby předali podezřelé osoby ke stíhání do Evropy. Ve většině případů se to ovšem neděje. Máme dohody se Sejšilami a s Kenou pro předávání podezřelých osob a to je důležité. Občanská složka a vojenská složka v Evropě je v současné chvíli velmi silná a já jsem opravdu velmi rád, že generální ředitelství Relex a jiná generální ředitelství nás plně podporují, což je důležité pro úspěch operace. Pokud jde o narušování Eh, pirátských operací, tak to je potřeba dělat na místě. To není možné dělat z Northwoodu. Potřebujeme tři až čtyři lodě, které budou v každém momentě na, lodi, eh, na vodě a budou mít k dispozici odpovídající prostředky. Potřebujeme také zásobovat posádky, potřebujeme zásobat lodě palivem a tak dále a tak dále. Potřebujeme tedy vždy minimálně pět až šest jednotek. Daří se nám to. Členské státy byly velmi štědré, dostávali jsme odpovídající eh, podporu a proto také postupujeme úspěšně. V současné chvíli připravujeme naše jednotky na rok 2010 a jsem optimistický v tom, že se nám podaří zajistit odpovídající zdroje. Podívejme se nyní na ty dvě klíčové operace eh, z hlediska Pirátů. Za prvé eh, Adenský záliv. Tento záliv byl před eh, regionem, kde došlo opravdu k hodně útokům v roce 2009 a 2010. Asi 12 lidí bylo uneseno a 42 útoků jsme byli svědky. V několika posledních měsících jsme viděli snižování těchto aktivit, mnohem méně útoků a žádná nebyla unesená od poloviny července. Proč k tomu došlo? Domníváme se, že jsou zde tři důvody, které k tomu vedly. Nejprve je to koordinace, to znamená naše přítomnost vojenská, profil našich lodí je mnohem vyšší, než tomu bylo v posledním období, a řekněme v tom roce 2008-2009. Dále je to velice dobrá koordinace, fungujeme dobře. Obchodní lodě především v tomto zálivu mm, sledují nebo uplatňují veškeré koordinační postupy, sebeobranu, umožňujeme včasné informace okamžitě, když dojde k nějaké eh, podezřelé aktivitě, to znamená, že to je velice dobrá koordinace. No a zároveň jsou zde jiné typy um, různých aktivit, o kterých, pokud jde o Putland nebo Somálsko, do Jemenu například um, pašování lidí a podobně. Uh, Ti, kteří se zabývají pirátstvím, ta možnost v podstatě těchto kriminálních aktivit je mnohem jednodušší a právě proto se začínají zabývat těmito kriminálními aktivitami. A dále se vidíme například i jednotlivé úřady, které nebo vůbec jednotky, které na pobřeží mm, postupují proaktivním způsobem a rovněž nám umožňují snižovat počet útoků nesmíme usnout na vavřínech. Je velice důležité, jak už jsem se o tom zmínil, to, že je to velice důležitá mezinárodní cesta pro mezinárodní lodě, tak aby nedošlo k žádným povstáním v této oblasti. Pokud by došlo k jakékoliv aktivitě, abychom okamžitě reagovali, abychom měli vybalancované síly v této oblasti. To znamená, když to srovnáme s těmi vojenskými jednotkami, které máme v oblasti Somálska. Pokud je tuto oblast, tak je to méně dramatické v posledních několika eh, týdnech. Například došlo pouze k osmi únosům z 21, které byly předpokládány. Některé naše aktivity způsobí jako odstrašující element a vidíme, že se spíše dostávají do oblasti Seychelles, jižního indického oceánu, dokonce ještě do jižnější oblasti využívají různé materské lodě, ať už jsou to různé lodě například v oblasti Adenského zálivu nebo kolem Omanu, různé rybářské lodě, které například využívají pro legální aktivity jedno, jeden den a jiný den pro pirátské aktivity, tak aby se dostali v podstatě, mohli dostat do, té, do této oblasti. Jsou to lidé, kteří jsou odhodláni na všechno, v podstatě um, jsou přítomni na těchto eh, lodích po celou dobu, po celé týdny a podobně. Život pro ně nemá žádnou hodnotu byli většinou um, úspěšní um, například v, um, v určitých oblastech, které se týkají výkupného a podobně. V poslední několika týdnech jsme viděli 25 útoků. V současné době máme 10 lodí v jejich rukách, kde je asi 250 eh, lidí, kteří jsou rukojmí. Rád bych vám připomněl ještě, jak veliký je tento oceán. Hovoříme zde o 1,5 milionu kilometrů čtverečních, dvě třetiny v podstatě Spojených států amerických a pokud jde o pobřeží na jižní straně Somálska, tak to je 2800 kilometrů dlouhé, to znamená od Bruselu téměř do Moskvy vzdálenost. To znamená, že když, řekněme, my tam máme letadla, které operují v Džibuti, z Mombasy nebo na Seychelách, to znamená, že když zaznamenají nějakou loď nebo nějakou mateřskou loď, tak musí počkat, řekněme, den nebo dva, aby vůbec se tam dostala vojenská loď. Samozřejmě, že to malé lodě se velice rychle v tomto období ztratí. Dvě věci. Evropská unie je permanentně přítomná v této oblasti. U somálského pobřeží od poloviny srpna mm, monsun, jak víme, nebo různé povětrnostné situace, které jsou velice nepříznivé. To je další záležitost, velice důležité, Já bychom fungovali, bychom spolupracovali, například i s Lucemburkem, Máme zde například i um, civilní letadlo, které máme k dispozici pro sledování celé oblasti na Seychelách, hm, to znamená tu jižní část kolem Somálska. Pozoruje, to je velice důležitá pomoc um, pro nás a mělo to velice dobré výsledky. Dále jsou to máme zde například, snažíme se reagovat, i pokud jde o, o výzvědné aktivity, vidíme zde různé tábory, je asi 17, máme zde různé lodě, které, jak už jsem o tom hovořil, využívají často jako rybářské lodě, velice často je proto obtížné uzavřít určitou část pobřeží. Ovšem snažíme se samozřejmě udělat, co je v našich silách. Jen Eh, pokud je o ztrátu nějakých našich eh, lodí, tak samozřejmě nemůžeme to považovat za neúspěch. Eh, odradili už jsme, viděli jsme už potopení 36 lodí, mm, piráti se dostali zpátky na somálské pobřeží, někteří byli začeni a byli předáni Keni 14 útoků, došlo k přímým, nepřímým útokům, které jsme odradili na základě našich postupů. Ovšem ta taktika pirátů se mění to znamená, jak víme, určitě jste slyšel těch posledních eh, o britské, britské lodi a podobně. Viděli jsme se opravdu velice sofistikované uplatňování techniky, která do současné době nebyla využívána. Většina lodí, které jsme, které jsme zadrželi v této oblasti, tak nebo ke kterým, které byly zadrženy, bohužel nedodržovaly veškeré postupy, které jsme jim poskytli, o kterých jsme jim informovali. To znamená, aby, aby se ne, nezdržovali v těch nejohroženějších eh, zónách eh, pokud jde o Piráty rozšiřují své působnost působnost, dokonce dvě lodě byly zadrženy mimo lodě, ve kterých operujeme. Proto je velice důležité, aby um, obchodní lodě dodržovaly poradenství, dodržovaly veškeré, veškeré postupy, které jim nabízíme. Zůstaneme v této oblasti v následujícím období, budeme pokračovat v této misi za pomoci všech našich jednotek. Máme pokud jde o Putlan, Besasa, spolupracujeme s nimi, s Berbou, rovněž španělské, eh, belgické, vojenské, válečné lodě se zúčastňují na těchto společných postupech. Je velice důležité, abychom takto spolupracovali Samozřejmě, že to představuje určitou důvěru, kterou posilujeme a mm, te, tak, abychom mohli um, budovat kapacity do budoucna, aby to byly udržitelné dlouhodobé akce. Využíváme, jak um, samozřejmě, že je důležitá i mezinárodní spolupráce, mezinárodní dialog. Naše organizace není samotná, osamocená v této oblasti. Máme zde 20 zemí, které vyslali své složky, které v této oblasti fungují. Rusko, Malajsko, Japonsko, Čína, eh, ostatní země, které jsou aktivní v této oblasti. Právě proto je důležitá koordinace všech našich aktivit. To je zásadní Evropská unie hraje vedoucí roli v této oblasti, především v tomto, v tomto koridoru. To znamená, že informujeme o této záležitosti, snažíme se řešit konflikty, máme jasné procesy, které jsou jasně definovány a jasné procesy, které chápou všechny strany. Já jsem navštívil Peking v nedávné době a dohodli jsme se s Čínou i na zlepšení koordinace s jejich námořním, námořními složkami, našimi, naším lodstvem v Adenském zálivu. To je velice důležitý krok před. Celá operace je opravdu úžasná, pokud jde o strategické možnosti, které máme v této oblasti a které jsme využili v posledních 12 měsících. Samozřejmě, že na to hraje klíčovou roli Ocean Shield, je jejich aktivita, která byla zahájena 17. srpna a která nadále pokračuje v rámci ostatních aktivit. Na to Evropská unie se snaží doplň, doplnit vzájemné aktivity. Nejsme konkurenty v této oblasti a proto je tato spolupráce efektivní. Snažíme se využívat naše schopnosti, dovednosti v této oblasti, tak abychom dosáhli kolektivního cíle. Je důležité, abychom hovořili jedním hlasem, především když poskytujeme informace úřadům eh, v Somálsku, pokud jde o různé průzkumné výzvědné aktivity, to je velice důležité, tak abychom měli společný skutečně jednotný obrázek o podezřelých aktivitách celé oblasti. Dále jsou to různé pobřední hlídky, které působí pod mým velením, poskytují výstupní informace pro všechny eh, jednotky v této oblasti. To znamená, jednak jsou to námořní aktivity, které jsou vedeny z Bahreinu, a které vedou Spojené státy, to je rovněž nesmírně důležité. Evropská unie vytvořila i společný komunikační systém pro všechny zainteresované. Je to systém Mercury, bezpečnostní systém, který umožňuje vojenské informace, předávání těchto dát a především, když dojde například k tomu, že zaznamenáme nějakou podezřelou loď, aby všichni, všechny zúčastněné strany měly k dispozici tyto informace, například japonská, japonské pobřežní hlídky, letadla, které informují EU nebo NATO jednotky o různých aktivitách, tak abychom mohli společným úsilím zakročit proti těmto lodím. Tyto informace poskytujeme všem hlavním hráčům. Jistě víte, že pirátství a tyto problémy nemůžeme vyřešit pouze v oblasti Somálska nebo Adenského zálivu a nemůžeme vyřešit eh, nevím, provždy nebo přes noc. My jsme v podstatě pouze jednou části celé operace, která probíhá přímo na místě. To znamená, je to mezinárodní úsilí, hm, různé mezinárodní orgány, Evropská unie, které se snaží nějakým způsobem analyzovat celou situaci. Pan předseda se o tom už zmínil, že bude probíhat diskuze v tomto ohledu i dnes dneska odpoledne. Jsou zde další věci, které bychom se mohli věnovat, musíme uplatnit nebo upravit náš mandát, abychom reagovali na to změny. Já doufám, že na základě složek, které mám k dispozici, budeme moci zakročit. Ovšem máme omezené možnosti, omezené kapacity, Musím eh, se snažit, abychom využili veškeré investice a aby školení nebo vyškolování, které poskytujeme, aby to bylo dlouhodobého charakteru, abychom to mohli využívat do budoucna, abychom to využili tím nejefektivnějším způsobem. V posledních několika týdnech na základě toho, co jsem viděl přímo na místě, Atalanta skutečně vaše tato operace funguje velice dobře, je to explicitní mandát, um, plníme naše úkoly, máme, jsme dobře zajištěni s, mm, s ohledem na zaměstnance, lidi, který máme k dispozici. Myslím si, že samozřejmě, že nás čeká mm, obtížné období, jsou zde různé události, které jsou proti nám, samozřejmě především v této oblasti Somálska. Ovšem myslím si, že můžeme mít velikou naději v to, že budeme zastupovat Evropskou unii kvalitním a opravdu vhodným způsobem. A nyní jsem vám, dámy a pánové, k dispozici, pokud budete mít jakékoliv otázky. Děkuji. Admirál, merci beaucoup pour... Děkuji, pane admirále, za eh, tuto kompletní přednášku. A opravdu je to velmi eh, zdařile, protože eh, vidíme, jak úspěšně probíhá vaše mise. Než předám slovo panu Simpsonovi a panu Kadekovi, tak bych rád ještě eh, v rámci rozpravy uvedl následující. Pokud jde o fenomén jev piráctví, jak se na to díváte? Jak vidíte, jak je to propojeno s politickou nestabilitou, která vládne v Somálsku, vzhledem k tomu, že vlastně ty základny piráctví se nacházejí eh, v pozadí a není to region, který je nejvíce postižen um, islámem a islám je v jiných regionech eh, Somálsku. Ale můžete nám říci, zdali existují nějaké návaznosti, pokud jde o tento jev piráctví. A nedávno eh, jsme viděli, že dochází k určité rekvalifikaci pirátů. Ty místo piráctví proti obchodním plavidlům eh, se nyní rekvalifikují v uvozovkách, eh, pokud jde o obchod s lidmi a vůbec pokud jde o pašování lidí a migraci, jak můžeme čelit těmto jevům a jak můžeme čelit těmto jevům. To jsou takové dvě krátké otázky, které jsem chtěl, eh, kterým jsem chtěl zahájit rozpravu, ale pak také předám slovo panu Brianu Simpsonovi. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se omlouvám za to, že jsem nedorazil úplně na začátek prezentace pana admirála Hacna. Je zde několik záležitostí, které mě napadly mm, v průběhu vaší prezentace, pane admirále. První věc. Mm, já pocházím ze severozápadní části Anglie, máme tam velikou námořní tradici, to je to asi všichni víme. A proto jsou zde určité obavy a jistě jste si o tom mm, rovně jste si toho vědom, pokud je o pirátské aktivity a jejich mm, nebo větší aktivity v této oblasti u afrického rohu. Několik záležitostí. Když jsem poslouchala vaši prezentaci, tak se ptám, zda u nás v našem výboru pro dopravu, zda bychom vám mohli rovněž pomoci pokud jsem to správně pochopil, hovořil jste o tom, že některé obchodní lodě ignorují ty rady, doporučení, které jim poskytujete a dostávají se do rizikových situací. Já osobně to je sice téměř neuvěřitelné, ovšem věřím, že tomu tak je a proto se ptám, zda bychom mohli udělat něco my. My jsme v kontaktu s IMO, jsme v kontaktu s různými eh, majiteli v této oblasti, mm, organizacemi, tak abychom mohli zajistit to, že ty, ta doporučení, které poskytujete, aby, aby je opravdu plnili, že jde o, řekněme, já, já skutečně nejsem schopen vůbec pochopit to a jakým způsobem mohou lidé ignorovat rady, které poskytujete v těchto obtížných vodách. Operační záležitost je druhá záležitost, o které bych se chtěl zmínit. A to jsou ty mateřské lodě, které využijí, nebo lodě, které v této oblasti využíváte pokud jsem to správně pochopil, tak jste říkal, že nemáte dostatek těchto možností. Já nevím, zda tomu tak je i v současnosti. Ve vaší prezentaci teda jste se nezmínil přímo o tomto problému, ovšem bylo to v minulosti řečeno. A třetí věc, o které bych se rád zmínil, jsou soukromé, soukromá plavidla, soukromé lodě, které mm, jsou rovněž obětní těchto pirátů, Zdá se, a proto bych se rád zeptal, zda bychom, řekněme, mohli u těchto jacht osobních nebo soukromých plavidel, zda bychom mohli nějakým způsobem poskytnout jim informace nebo je informovat tak, aby se nestali obětí pirátských aktů. Já jsem si vědom, samozřejmě, a nyní zde vystupuji za zeleného, ale samozřejmě, že jsem si vědom, toho, že je velice obtížné nějaký, nějakým způsobem, pokud je o ty, tato malá plavidla, my víme, jak jaké počty pirátů zde fungují a to znamená, že musíte přelit nějakou určité dilema, buď se stáhnete, dojde k unesení této jachty či lodě, nebo naopak se do toho zapojíte, dojde k nějaké přestřelce a podobně. A proto bych se chtěl zeptat na vaši analýzu celé situace. Máte pocit, že bychom aniž bychom zacházeli do nějakých podrobností, ale podívat se na ty operace nebo ty operace především mm, teda námořníci nebo vůbec eh, lidé, kteří jsou posádka na těchto lodích, kteří mohou zasáhnout proti pirátům. Rád bych vám řekl, pane kontradmirále Hudsone, rád bych se vás poprosil o to a doufám, že mm, budou se mnou kolegové souhlasit, aby, abyste všem, kteří spadají pod vaše velení, řekl, my víme, že děláte úžasnou práci za těžkých podmínek, tak aby mm, tyto koridory byly bezpečné. Prosím, abyste všechny tyto informace eh, vašim lidem řekli. To znamená, že si skutečně vaše úsilí velice čelí, če, ceníme. Děkujeme, děkujeme, vážený. Eh, Děkuji, pane předsedo. A také Alen Kadek, eh, pokud jde o výbor pro rybolov, by se k tomu chtěl vyjádřit. Děkuji, pane eh, předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu eh, kontroadmirálovi, že se mezi nás dostavil, že přijal naše pozvání a také děkuji za to, že byla zahájena tato společná uh, toto společné zasedání, kde máme vlastně eh, obranný eh, výbor, výbor pro dopravu a výbor pro rybolov. Eh, to byl velmi dobrý nápad. Chtěl bych nejprve omluvit eh, Carmen Fraga, která dnes nemůže zde být, protože letadlo, kterým právě přelétává a kde se projednávaly velmi důležité dohody eh, o červeném tuňákovi, tak ještě nedoletělo. A chtěl bych také připomenout, a již jste eh, to, pane předsedu se řekl, a řekl jste to i pane kontraadmirále, že celé operace a systém Atalante, je opravdu eh, výborný, protože mm, i pokud jde o rybolov, tak jsme rádi, že jste v tomto sektoru přítomni. A děkujeme vám za to. Ale je třeba nyní si uvědomit, jak celý ten systém Atalante funguje a nyní hovořím konkrétně o rybolovu. A týká se to celého systému, který byl zaveden francouzi. To je na francouzských plavidlech máme vojsko, námořníky a e, vojenské námořnictvo a Španělé se zabývají privátními plavidly a chrání e, tyto lodě. Víme, že máme v Evropské unii 40 lodí, které e, loví tuňáky. Jsou to především Španělé, Italové i Francouzi pak dětším způsobem a E, to se týká našich činností rybolovu. Co je nepopíratelné, že e, naše, naše rybářské rodě jsou zranitelné. Můžeme se e, velmi rychle dostat na příč těchto plavidel a velice často v rámci operací rybolovu jsou imobilizovány a často Piráti se na ně soustředí a velice rychle se dostanou nahoru. 75 eh, celého toho celé rozlohy, kde se pohybují eh, tyto lodě, rybářské lodě, to je také i působiště operace Atalant a je to riziková zóna. A Piráti se teď eh, soustředili spíše na jich této zóny k Sešelům a také tam číhají na plavidla, která se blíží k Sešelům. Dnes síla Atalanta eh, je to velice dobré, protože chrání některá pravidla, ale optimálně neochraňuje rybářské lodě, protože to jsou opravdu velice zranitelná plavidla a ochrana rybářských lodí eh, je velice eh, důležitá pro tyto lodě a tato ochrana je samozřejmě s operací Atalante eh, slučitelná. Ochrana těchto lodí závisí na dobré doplňkovosti s celým eh, systémem Atalante. Nejprve je třeba eh, rozšiřovat co nejvíce informace o zónách, kde jsou piráti a jaké jsou tam vojenské prostředky. Pak také víme, že je tam letecká vojenská ochrana a také jsou tam prostředky po útoku pirátů, které, kterých můžou, mohou vy, využívat rybářské lodi. V rámci právě operace Atalant rybářské lodě mohou využívat celého systému a bylo by zajímavé, aby mandát Atalanty byl rozdělen do tří kategorií. Nejprve se to týká eh, plavidel PAM, pak zranitelných plavidel. Eh, když eh, právě Adenským zálivem proplouvají a pak jsou nejvíce zranitelná pravidla a právě v této třetí kategorie se domníváme, že by bylo třeba jasně identifikovat rybářské lodi, protože jsou neustále přítomny v této zóně a jsou velmi zranitelné. Je třeba, abychom měli protokoly, které budou specificky připraveny pro tyto lodě. Nejprve, jak vůbec eh, námořníci na těchto lodích se mají pohybovat. Tyto operace musí být dobře integrovány do celé operace Atalant a pak musíme Atalante a pak je třeba vypracovat eh, celý, celou takovou tabulku, těchto lodí, abychom měli včasný, eh, včasné varování dobře připraveno o pirátech a, a navíc dalším informacím informovat e, také o všech prostředcích leteckých a námořních, je podávat zprávy také po každé misi patrol a také podle úmluvy Montegobe tak je třeba, abychom e, respektovali veškeré zákony, e, které jsou zapracovány a jsou součástí operace Atalant. To jsem chtěl říct si jenom velice stručně. Vy jste pochopili dobře, že rybolov je opravdu činnost, která velice zajímá v této zóně Evropany. Bylo by dobré, aby se zúčastnili eh, také i ozbrojené síly jiných zemí, operace Atalant, abychom opravdu zevropštili eh, celou operaci a proto jsem chtěl vám položit těchto pár otázek které, pane kontradmiráli, jsou pro nás velice důležité. Děkuji. Máme tři přihlášené řečníky a nyní tedy vyslechneme nejprve otázky a pak eh, souhrně na ně zodpoví nejprve pan Galer. Já Dank, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane admirále, za vaši zprávu. Mám jen stručnou otázku k tématu EU a NATO. Vy jste říkal, že ta spolupráce probíhá velmi dobře. Z politického hlediska bych řekl, zaplať pámu, že to funguje, ale asi by bylo určitě ještě lepší, kdyby plánování a realizaci prováděla pouze jedna instituce, protože když to probíhá všechno na obou institucích, tak všechno musí být děláno dvakrát. Do budoucna by tady bylo vhodné, kdyby Eh, se tento problém tedy vyřešil. Zajímalo by mě, podle jakých kritérií hodnotíte úspěch této mise. Úspěch určitě je, že se nám daří spolupráce s NATEM, to není samo od sebe, a nebo úspěch je, když se nám podaří zatknout a zajmout co nejvíc pirátů, nebo potopíme co nejvíc pirátských lodí, nebo když se nám naopak podaří co nejvíce pirátských lodí odstrašit. jak by bylo potřeba ještě rozšířit naše kapacity z vašeho hlediska, abychom byli opravdu stoprocentně úspěšní. Další otázka, co by se muselo stát ještě pevnině, aby riziko a hrozba piráctví byla trvale minimalizována. Na rozdíl od pana kolegy Kadeky, který mluvil za výbor pro rybolov. I přes stávající hrozby se v tomto regionu nadále vyskytují běžné rybářské lodě a já se ptám, zda jsme schopni v rámci operace Atalanta chránit somálské rybáře, kteří si rybařením prostě vydělávají na živobytí. Skoro to vypadá tak, že komerční flotily, rybářské flotily v podstatě vylovily veškeré ryby a tím částečně připravují somálské rybáře o živobytí. A já se proto ptám, zda můžeme garantovat alespoň jistou hospodářskou zónu, eh, rybářskou tedy zónu pro eh, somálské rybáře. Somálská vláda něco takového samozřejmě dělat nemůže, prostě protože na to nemá prostředky. Můžeme se tedy také zasadit o ochranu somálských rybářů, kteří potřebují rybolov pro vlastní obživu? A jestliže ano, tak by bylo možná vhodné, možná vhodné, abychom to dělali systematicky, protože potom čím dál tím více lidí by ve skutečnosti se živilo rybářstvím a nikoli v piráctvím. Děkuji, pan Janeš. Bueno, eh, como ocurre siempre en estos grandes debates, Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Většinou těchto důležitých rozpráv eh, je obtížné dosáhnout úplné schody, ovšem já bych rád poděkoval panu kontradmirálovi za jeho účast a rovněž bych se rád připojil ke všem těm kolegům, kteří eh, by chtěli vyjádřit poděkování všem vašim lidem, kteří fungují v rámci operace Atalanta. Důležité je zdůraznit ehm, tuto vojenskou operaci, která je v podstatě první leteckou a zároveň námořní operací, která v této oblasti funguje. V podstatě tyto země nikdy k takové vojenské operaci v minulosti zatím ještě nepřistoupily. A další věc, která je důležitá, je to, že celá tato oblast pro nás znamená velikou důležitost pro komerční lodě, pro mm, jiné námořní koridory v této oblasti. Za těch posledních 11 měsíců roku 2009 vaše operace dosáhla účastných úspěchů. Pan Galer se ptal na tyto konkrétní úspěchy, ovšem já osobně si myslím, že stačí, když se podíváme na počet těch pirátských činů v roce 2007, 2008, srovnání s čísly v roce 2009, jistě eh, nám k tomu ještě můžete říci podrobnější informace. Některé věci známe, ovšem nevíme, jaké jsou náklady spojené s touto operací nebo alespoň náklady za posledních 11 měsíců letošního roku. Jak už jste se o tom zmínil, vše probíhá na základě rezoluce OSN. Šlo spíše o ochranu plavidel, které do Somálska přináší 100 000 ton potravin v rámci světového potravinového programu. Španělsko bylo se zajímá o tuto oblast eh, od samotného počátku. Řekl bych, že je to především španělsko-francouzská iniciativa, která k tomu vedla nejenom proto, že věnujeme velikou důležitost celé oblasti rybolovných aktivit, ale protože je to oblast, která jistě naše obě dvě naše země velice zajímá. Pan kontraadmirál mm, si Eh, o tom jistě ví mnohem více. Jak víte, tak jedna z našich lodí byla unesená nedávno. Bylo tam asi 30 členů posádky. Toto je opravdu nesmírně nešťastná záležitost. Média o tom informovali mm, eh, způsobem, který podle mě nebyl úplně nejšťastnější, tím způsobem spíše nahrávali pirátům nebo způsobem, jakým o tom informovali, mnohem efektivnější a účinnější v těchto případech by bylo to znamená pokud jde o ochranu těchto unesených eh, námořníků, kdybychom postupovali opatrněji. Nesmíme samozřejmě ztrácet eh, čas a musíme se snažit zachránit životy lidí, kteří byli uneseni. Rád bych se zeptal pana admirála, zda země, které jsou zapojeny do operace Atalanta, uvažují o rozšíření celé operace jižním směrem, protože tyto rybářské, rybářská pravidla jsou příliš vzdálené od eh, těch oblastí, které jsme definovali eh, v rámci operace Atalanta. A další věc. Rybářské lodě, to byly například kapitán jedné z těchto lodí byl varován, aby ne, fungoval nebo ne, nelobil v této oblasti, bylo to příliš riskantní, nebo tato oblast byla mm, Eh, příliš riskantní a i přesto se rozhodlo eh, plout v těchto vodách. My se snažíme o propuštění, propuštění posádky této rybářské lodě. Pan Kadek už se zmínil o tom, že Francie využívá mm, vojenské jednotky, které fungují přímo na těchto lodích. Španělská vláda ovšem má jiný postup, um, spíše navrhujeme vlastníkům těchto lodí, aby si najímali uh, nějaké soukromé bezpečnostní složky. Proto bych se rád zeptal pana admirála, kdo by měl poskytovat tuto ochranu přímo na palubě lodí. Jakým způsobem, to je další otázka, funguje spolupráce mezi operací Atalanta a Španělském, jakým způsobem probíhala tato práce, tak abyste dosáhli propuštění posádky lodě Diokráno za posledních šest týdnů, to znamená od únosu. Děkujeme. Pan Bytykofer? A poté bych poprosil pana kontradmirála, aby odpověděl na první kolo otázek. Pozicna. Děkuji, pane předsedo. Moc krát děkuji, pane admirále, za vaše informace. Já mám ještě několik doplňujících otázek. Za prvé, v oblasti rohu Afriky jsou také lodi v rámci operace Enduring Freedom, tedy trvalá eh, svoboda, a to z jiných důvodů. Ptám se, zda existuje mezi těmito dvěma operacemi jistá forma spolupráce mezi Spolupráce tedy mezi těmi plavidly, které operují v regionu v rámci operace Trvalá svoboda a v rámci operace Atalanta. To je první otázka. Druhá otázka, zde navazuji na to, co říkal pan Gáler, který mluvil o spolupráci mezi operací Atalanta a NATO a Spojenými státy a dalšími jednotkami, které jsou aktivně přítomny v tomto regionu. Existuje jistá pevná struktura takovéto spolupráce, jestliže ano, jak tato struktura vypadá, a nebo tato spolupráce je spíše ad hoc. A chtěl bych se také zeptat, zda v rámci takovéto spolupráce s ostatními stranami byly nějaké problémy. Za třetí, je obecně známo, že operace Atalanta sama o sobě nemůže stačit, musí být součástí integrované politiky pro celý region. Ptám se tedy, zda jste, pane admirále, toho názoru, že Atalanta by měla být eh, v rámci z tého uceleného konceptu, který předložilo Španělsko 12.11. Podle tohoto návrhu by Atalanta měla mít také úkol pokrýt somálské pobřeží. Za další mám ještě jednu otázku, která souvisí s tím, co říkal pan Kadek z výboru pro rybolov. Pan Kadek navrhl, aby síly, které jsou v současné chvíli v regionu, tak zda tyto síly stačí, anebo zda by mělo být eh, posíleny. Nebo je naopak v tomto konfliktu výhodnější aby se chovaly evropské složky v tomto regionu spíše zdrženlivěji. Děkuji za tuto první sérii otázek a máte slovo. Well, just a few. Hmm, tak, pouze několik. Jak jste se správně zmínil, budu se snažit o několik odpovědí k několik záležitost, pokud jde o nějaký širší kontext spojí boji proti pirátství, islamistické skupiny a tak dále. Bez pochyby z toho proudí obrovské finanční přínosy, desítky milionů dolarů z těchto aktivit, jak víme, v posledních několika letech. A i přesto, že někteří vlastně piráti jsou, řekněme, takovými těmi typy nubo v současné době, je velice obtížné pro nás vysledovat všechny tyto toky, finanční toky a tak dále. um, ministerka zahraničních věcí Clintonová se o tom zmínila i v Dubnu v tomto um, roce SOKO, um, ostatní mezinárodní organizace, Interpol chceme, aby spolupracovali s námi, ale samozřejmě, že to jsou věci, které my zatím ještě nemáme, úplně jasné informace ohledně propojení a tak dále, to bych spíše vás obrátil vaši pozornost na jiné organizace. Samozřejmě, že Piráti jsou rovněž, mají obchodního ducha a tak dále, jak už jste se o tom zmínili. A problém je v tom, že, řekněme, jednoho dne fungují v rámci legitimního obchodování, mají různé techniky, které se dotýkají skutečně uh, rybolovu, používají malé lodě se sítěmi a tak dále. No a občas prostě, protože jsou takového podnikavého ducha, tak se eh, přikloní k pirátství a podobně. V této oblasti, jak už jsem o tom hovořil, začínají, využi- začínají podnikat v oblasti únosu lidí, eh, asi 24 tisíc lidí, eh, o kterých už mm, eh, teda víme v této oblasti. Jsou to velice, velice výnosné aktivity, takže jsou to aktivity, kterým se věnují nad rámec těchto pirátských aktivit. Nejde pouze o piráty, teda, na které musíme reagovat, proti kterým musíme bojovat, ale i jiné kriminální aktivity. Mm, pan předseda výboru pro dopravu se zmínil o několika důležitých oblastech. Pokud by všechny tyto lodě byly registrovány v našem středisku nebo v rámci UKMTO, mm, nebo to znamená v Dubaji, kdyby byli členy různých organizací v Bahrajnu nebo na dalekém východě a tak dále. Kdyby opravdu dodržovali veškeré, veškerá doporučení, tak samozřejmě, že počet těchto unesených lodí by nebyl tak veliký, 35 mm, až 40 eh, těchto lodí, které, které byly uneseny, neměly dostatek informací k dispozici. My se snažíme udělat vše, co je v našich silách v Suezském kanálu, v, s Egyptiany spolupracujeme, tak aby tyto informace byly k dispozici. V jižní části v této oblasti máme 8,5 tisíce různých chart um, z různých, různých nákresů, které máme k dispozici, ochranná opatření, které distribuujeme po celém světě v různých námořních střediscích, v různých um, um, organizacích. V tomto které fungují v této oblasti, ovšem bohužel ne všechny organizace reagují, spíše mají obavy, že by je to stálo veliké náklady, že by to vyvolávalo mm, nějaké další dodatečné náklady, které by museli nést a tak dále. Čili je to zatím, ještě to není dostatečná informace, ovšem snažíme se. Samozřejmě, že poskytujeme tyto informace mm, rybářským lodím, jachtám, snažíme se jim poskytovat informace o bezpečných koridorech, to znamená, jakým způsobem, to znamená, aby neměli lodě, na které je jednoduché se dostat na palubu a tak dále, jaké sítě používat, jakou techniku používat. Opravdu se snažíme, aby došlo k snižování možností těchto útoků. Pokud je o Francii, Španělsko, jejich rybářské aktivity v této oblasti, jakým způsobem koordinujeme tyto aktivity. Já osobně se domnívám, že máme velice dobré kontakty v této oblasti, ať už je to, ať už je to Kovan ve Španělsku nebo, nebo francouzské organizace. My máme dokonce španělského zástupce u nás notfoldu, který je neustále k dispozici tak, aby tento dialog probíhal na každý, každý den. Máme kontakt s těmito organizacemi, dojde k jakýmkoliv podezřelým aktivitám, okamžitě informujeme, máme k dispozici systém osvědčené praxe, máme zde hlídkující lodě ze Seychelles, z Mumbasy, které se snaží pokrývat celou oblast, informovat o celé oblasti Domnívám se, že toto propojení je dostatečně dobré, ovšem tyto flotily jsou na uprovském území stovky kilometrů čtverečních, jak jsme viděli u Alakrany, tak tam v podstatě ta vzdálenost byla obrovská, ty složky, ty jednotky, které mám k dispozici, samozřejmě, že nemůžeme poskytovat eh, informace úplně o všech oblastech, aniž bychom nemuseli stáhnout naše složky z jiných oblastí, takže snažíme se o maximum, tak abychom ty eh, obrázek celé této oblasti měli co možná nejpřesnější. Další věc, na kterou jste poukázali, o které jste hovořili, jak můžeme zajistit to, aby koaliční složky z Bahrajnu, EU, NATO, ostatní národy, které se zapojí do této oblasti, jakým způsobem můžeme koordinovat tyto aktivity. Je to na základě takzvaného shade systému, to je skupina, která funguje v této oblasti, je to skupina, kterou označujeme jako shade která se setkává každý měsíc. Bahrejnu. Evropská unie je spolupředsedající. Celé této skupiny máme zde 22 různých semí, organizací, které se setkává, to znamená Indie, Čína, Rusko, všechny země, které jsou zastoupeny, to znamená Evropská unie, různé struktury, které jsou zapojeny do celé oblasti, pracovní skupina, která se zabývá bojem proti eh, piráctví. Je to velice dobré fórum, kde máme nějaké exekutivní pravomoce, ale i přesto sdílíme veškeré plánovací aktivity, snažíme se koordinovat naše složky, abychom nebyli všichni, řekněme, usalali a abychom neměli všechny, eh, všechny naše hlídky jenom, mm, aby operovali z Mombasy a podobně, tak aby opravdu teda pokrývali celou oblast. Snažíme se koordinovat i s ostatními eh, zúčastněnými stranami pohyb jednotlivých koridorech, abychom měli všechny informace společně k dispozici, to znamená koordinace. V rámci těchto koridorů si myslím, že je velice dobrá nejen mezi EU a na ale i ostatními zúčastněnými stranami. Samozřejmě, že všechny mají různé mandáty, různé cíle, jak už jsem se o tom zmínil, my se snažíme především zaměřovat na humanitární složky, na podporu mezinárodního potravinového programu, jakož i odstrašování pirátů CMF. Ty mají trošku jiný mandát, tam je to propojení s OEF, to znamená operace trvalá svoboda. Ale domnívám se, že v obou těchto úkolech v rámci celého Indického oceánu ten společný obrázek máme opravdu dobrý, Shade funguje dobře a koordinujeme to společně. Pokud jde o počet těch, které potřebuje lodí a tak dále, samozřejmě, že nemáme dostatek těchto lodí. Jistě 2 miliony čtvereční kilometrů oceánu, to přece nemůžete hlídkovat za pomoci nějakých šesti lodí a podobně, to je jasné. Tak a bychom mohli informovat všechny, všechny rybářské lodě. Je důležité, abychom měli zastoupení všech členských států, fungují velice efektivně se všemi vojenskými představiteli celé operace, snažíme se o praktická řešení v jiných oblastech, ve všech, tak abychom pokryli požadavky nebo, nebo potřeby, které máme. To je, myslím si, že je to balík, který funguje dobře. Pokud je o účinnost, jak můžeme říci, zda je to účinné, neúčinné, zda řekněme tam jenom nepromarníme náš čas. Já vím, že jsme účinní, protože jsem hovořil přímo s lidmi na místě, pojišťovací společnosti, organizace vlastníků, majitelů lodí, hovořil jsem s různými organizacemi, které zde fungují na každodenním základě a samozřejmě, že i s agenturami, které zde mají tuňácké lodě a podobně, ať už jsou to naše, ať už jsou to koridory, pokud jde o mezinárodní uznávání různých informací, koridorů, mm, osvědčené praxe a tak dále. Ta úspěšnost především, pokud jde o Adenský záliv, to znamená, ta úspěšnost je vysoká, snižuje se počet únosů a to je opravdu dobré. Především v této oblasti, jak už jsem hovořil, máme ten problém mm, se vzdálenostmi, ovšem je to, toto všechno sebou nese veliké náklady a toho si musíme být vědomí. Členské státy platí za jejich lodě, letadla. Z vlastního rozpočtu máme malý rozpočet asi 9 milionů eur, které máme k dispozici, pokud jde o podpůrnou infrastrukturu, komunikační technologie, tam webová stránka Mercury a tak dále. Společný rozpočet je malý, většinou to nesou tyto náklady jednotlivé členské státy. Zda bychom měli rozšířit celou tuto oblast této operace. My jsme o tom hovořili s IMO, pravidelně o tom hovoříme i s jednotlivými společnostmi, které zde operují, fungují v této oblasti. Poskytujeme jim samozřejmě informace podle stávající situace. Máme zde dvě lodě, které, které byly uneseny mimo body, které které, um, které kontrolujeme, které chráníme. Bohužel většina těchto lodí, které byly uneseny, neposlouchaly naše rady. Předtím, než rozšíříme tyto vody, myslím si, že bychom měli zajistit to, aby opravdu co možná nejúčinněji fungovaly naše operace v té oblasti, ve které fungujeme. Dále jsou to záležitosti, které se dotýkají světového programu, kde poskytují potravinovou pomoc, zelené barety. Já si myslím, že by to bylo dobré, aby jsme je měli přitom na, na, um, přímo na těchto lodích. Myslím si, že Piráti by uh, této lodě, že by na ně neútočili až tak často, jak tomu dochází. Samozřejmě, že záleží i na tom, která země poskytuje, pod, kter, pod kterou vlajkou plují tento, tyto lodě. Musíme zde mít harmonizovaná pravidla, což je složité například když jsou to lodě z Komor nebo mm, nebo Sierra Leone a tak dále. Velice obtížné je dosáhnout povolení od jednotlivých místních orgánů a tak dále. V rámci Evropské unie se mm, loď, která je identifikována jako zranitelná loď, pro mě samozřejmě mnohem jednodušší eh, mít na palubě eh, nějaké ochranné složky mm, právě eh, protože povolení se zemí Evropské unie se získává jednodušším způsobem, takže se tyto zranitelné lodě snažíme chránit dobrým způsobem Španělsko a Francie o tom hodně hovoří v současné době, to znamená, pokud jde o rybářské lodě, zda to má chránit armáda nebo nějaké, nějaké mm, soukromé složky, to je záležitost, která by se měla řešit na národní úrovni. Například v nedávné době jsme to viděli, když došlo k tomu toku Alabama, mm, byla Spojené státy americké, rovněž museli přistoupit k určitému řešení této situace. To znamená, že je to na každé jednotlivé země, aby se rozhodla jak už jsem se o tom zmínil, my se budeme snažit podporovat tyto země v těchto obtížných rozhodnutích, především eh, v takových eh, nebezpečných oblastech, jako je Somalský záliv. Doufám, že jsem tím pokryl většinu vašich otázek. Není-li tomu tak, prosím, abyste položili další otázky, pane předsedo. Ano, ještě somalští rybáři co znamená to živobytí těchto rybářů? Pro tyto rybáře je to velice důležité, podporují své rodiny, mm, rybáři v této oblasti. Mm, v podstatě relativně blízko pobřeží. Někteří jsou, řekněme, asi mm, tak trošku teda na ten rámec teritoriálních vod. Ovšem většina těchto, těchto bohužel ještě nemají oficiální Uh, nemají oficiální označení EZ. Většina těchto lodí je eh, jemenský, eh, jsou to lodě jemenské a já jsem si jistý, že evropské, evropské um, lodě se nachází většinou pod tento limit těch 200 námořních mil. To znamená, že v rámci těchto 200 námořních mil z, z, z somálské perspektivy to není až tak eh, veliké území a já jsem v rámci našich eh, pobřežních aktivit eh, nezaznamenal nějaké, nějaké obrovské množství těchto lidí, které by zde fungovaly. Ještě dvě otázky. Dvě otázky, které se dotýkají OEF a to znamená operace Trvalá svoboda, to je to jsou složky pro CMF, které fungují z Bahrejnu. Máme zde dva typy složek. Jednak je to 151 a druhá je 150 skupina. Jedna bojuje proti pirátům a druhá se zabývá právě to operaci trvalá svoboda, jelikož je řídíme z Bahrajnu a jelikož sdílíme veškeré informace Máme je k dispozici a především se setkáme v Bahrajnu, to znamená EU, NATO a CMF. Všechny tyto tři složky se snaží dosáhnout společného cíle. Nejsme, řekněme, neplujeme pod jednou vlajkou, ne, nekopeme pouze za jednu zemi, za Čínu nebo Rusko. Kombinujeme naše úsilí, bojujeme proti pirátům společně v naší oblasti, opravdu fungujeme společně v ty ostatní složky pokrývají samostatné týmy z Bahrajnu. Myslím si, že tato spolupráce nebo tento balík funguje kvalitně. To si myslím, že je právě dobré na takových velikých organizacích, to znamená NATO, EU, podobné organizace, máme hodně zkušeností v této oblasti na rozdíl od jiných zemí, Malajzie, Indie, eh, Japonsko, mm, Čína, kteří fungují spíše sami za sebe. Děkuji, admirále. A nyní máme další sérii čtyř řečníků, pan Heller. Eh, Pane admirále, my jakožto politici velmi bedlivě sledujeme to, jak děláte pojítko mezi úspěchem mise a politickou podporou. Vy jste také mluvil o jasných pravidlech nasazení. Já k tomu mám jednu otázku. V médiích se mluvilo o německé fregatě, která byla napadena piráty, respektive která se dostala do konfliktu s, s piráty a pirát byl zastřelen. Potom spolková vláda a evropské velitelství diskutovali o tom, za jakých podmínek a jak mají být tyto piláti, piráti přev, dáni do Keni. Nakonec výsledek byl, že byli tyto piráti propuštěni. Já se ptám na základě jakých pravidel se tyto věci teda rozhodují, kdy tedy bude podána žaloba, e, kdy nikoliv, kdy dojde k předání Pirátu a kdy nikoliv. Za druhé, z médií je patrné, že stupeň organizovanosti piráctví má e, novou a vyšší úroveň či kvalitu. V podstatě dochází k militarizaci a organizaci pirátů, kteří mají vlastní tajné služby v uvozovkách a mají velmi dobré a důkladné znalosti o pohybech obchodních lodí. Do jaké míry v tomto kontextu spolupracujete s civilními úřady a do jaké míry dostáváte informace o této nové situaci? Do jaké míry tedy berete v potaz informace pirátů o vašich vlastních aktivitách? Za další, vy mluvíte o tom, že tato operace je úspěch, tomu nikdo neodporuje. My vám k tomuto úspěchu také všichni gratulujeme. Ale myslíte si, že ten úspěch je i v tom, že do budoucnosti, když bychom stáhli nasazení evropské mise, by i nadále ústupovalo piráctví, nebo je úst, eh, pro ústup piráctví předpoklad nasazení evropských složek? Gracias, presidente. Bueno, gracias, almirante, por sus explicaciones. Děkuji, pane kontramirále, za veškeré vysvětlivky. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jako e, španělka samozřejmě se velice zajímám o tento problém. E, také jsme solidární s rodinami e, celé posádky, která se nachází v rukojmí, ale také jste řekli, že tato operace Atalanta je úspěšná a že výsledky jsou překvapující a došlo k snížení počtu útoků. Nicméně existují další výzvy, které musíme čelit, protože Piráti se přizpůsobili novým eh, technologiím a také se přizpůsobili mnohem rychleji, než my se rozvíjíme, protože v loni byla podepsána dohoda, myslím si, že je výborná, ale v každém případě musíme zrychlit naše tempo, abychom eh, eh, pak nebyli překvapeni, vývojem událostí. Já jsem také z výboru pro rybolov a nás se to velice týká a ráda bych vám řekla, že rozšíření eh, regionu a zranitelná plavidla, která jsou nám širé moři u somálského pobřeží, je to opravdu malá zóna, protože vy jste řekli, že je to velká zóna. A pokud jde o rybářské lodě, to jsou opravdu velmi zranitelné subjekty pro piráty a to je jejich vlastně jediný cíl. Jak jste správně řekl, nikdo nemůže říci, že zdroje jsou dostatečné pro tuto operaci, ale také jste řekl, Abychom byli efektivnější, je třeba, abychom rozšířili danou zónu. Ráda bych se dozvěděla, zdali při rozšiřování zóny rybářské lodě zůstanou prioritním cílem, protože Španělsko by to samozřejmě podpořilo. A také to odpovídá našim zájmům. Pan Lizek, děkuji. Děkuji bardzo, Já przewodniczący. Ja chciałem zapytać o dvě Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě záležitosti, ke kterým bych chtěl položit otázku. Eh, ta první vychází z toho, co říkal pan Eller. Jakým způsobem byste byl schopen ohodnotit pokrok pirátů? Jakým způsobem tedy piráti se přizpůsobují stávající situaci? a také z historické perspektivy. Myslíte že si, že se situace zlepší, zhorší nebo že zůstane stejná? Někdo říká, že dochází k ústupu piráctví, ale možný důvod může být, že eh, piráti sami eh, chtějí uklidnit trochu situaci, takže dělají méně akcí. Za druhé je to otázka, která by asi neměla být položena eh, zástupci vojenských složek, ale spíše politikům. Já mám pocit, že my se zabýváme symptomy a nikoli v příčinou v této uvozovkách nemoci. Mohl byste nám říci, co máme udělat pro to, aby došlo k opravdu odstranění, vyléčení této nemoci? Já si myslím, že dříve nebo později budeme prostě muset udělat eh, něco, aby tato situace byla vyřešena, jinak budeme muset doporučit našim lodím, aby se do této oblasti vůbec nepouštěli. Co tedy ve skutečnosti můžeme udělat, abychom definitivně ukončili piráctví? Pan Goltěry, eh, děkuji, eh, pane kontraadmirále, a také souhlasím s poděkováním za eh, veškeré výsledky celé operace. Chtěl bych, abyste nám podrobněji vysvětlil jeden bod, protože to jste zmínil v prezentaci a týká se to eh, změn v chování pirátů a to pokud jde o zeměpisnou zónu, kde probíhá tento jev, to, že přesunuje si to směrem na jih a také se to týká samotné povahy, která se mění. Především se to týká také i obchodování s lidmi. Jedná se o stejné lidi, o stejné piráty, které přicházejí z jedné části do druhé, přicházejí k jiné kriminální činnosti. A pokud jde o obchodování s lidmi, rád bych se dozvěděl o jaké obchodování jde, kudy prochází toto obchodování, koho se to týká a e, právě Piráti se toho zúčastňují. Lépe bych také chtěl pochopit následující. Co si myslíte, že je příčinou těchto přeměn, pokud jde o povahy samotných činností? Myslíte si, že naše odstrašovací činnosti operace Atalanta je eh, dostatečně odstrašující, a nebo je to spíše v návaznosti na interní příčiny vyplývající z regionálního kontextu a ze Somálska samotného. A rád bych také slyšel něco o řešení, které bychom mohli přinést. Naše mise by se také měla potýkat eh, s těmito jevy, které jsem zmínil, a jak vyhodnocujete rizika, abychom eh, nebyli příliš eh, potom v další rozšířené zóně a jak můžeme bojovat proti obchodování s lidmi. Je to součástí vůbec operace? a momentálně probíhá diskuze o větší angažovanosti EU v Somálsku prostřednictvím specifické mise. No, Děkuji paní Bronkner a pak uzavírám seznam řečníků. Um, thank you very much. I have two Děkuji. Mám dvě otázky. Jedna otázka ještě částečně zazněla a to se týkalo právě eh, akce nebo akcí na pobřeží. Otázka je, proč se plavidla u vás neregistrují. Mě by zajímalo, proč tedy tyto lodě to nedělají. Druhá otázka. V současné chvíli dochází k dojednávání dohody mezi Seychellami a EU e o předávání pirátů na Seychely. V současné chvíli jsou piráti většinou vydáváni do Keni. Počítá se také s právní misí z EU, která by právě doprovázela takováto vydávání pirátů. Já bych se chtěla zeptat, počítáte s tím, že toto bude krek správným směrem, jakým způsobem budou na Seychellách zajištěna základní lidská práva a jakým způsobem to ovlivní vaši misi. Děkuji. Děkuji, pane kontradmirále, máte slovo. Um, Děkuji za všechny tyto užitečné dotazy. Pokud jde o mezinárodní právo, toho se dotýkalo několik dotazů um, u německé fregaty jsme o tom rovněž už se zmínili. To znamená, ta naše možnost nějakým způsobem stíhat piráty, který se to dotýká, nic není pro mě osobně víc frustrující nebo pro mé námořníky, pro naše lodě, když řekněme, vidíme někde tyto skupiny malých lodí, je zde mnoho lidí, kteří jsou vybaveni a kteří mají všechny zbraně k dispozici a tak dále. Ano, v podstatě je to konspirace. Je to konspirace, která poté může vést k nějakému, mm, k nějakému pirátskému aktu. Mezinárodní právo to uznává jako kriminální čin. Ovšem, bohužel, ne všechny členské státy, dokonce ani ne státy v Africe to přetavily do svých národních právních systémů. Pokud jde o naše dohody s Keniou, o vydávání těchto pirátů, o Seychellách, jsme se o tom zmínili, my musíme respektovat právní rámec té které země. To znamená, že spolupracujeme s těmito zeměmi, snažíme se zjistit jejich stanovisko. Občas někteří piráti nebo podezřelí z těchto činů právě proto jsou osvobozeni nebo uniknou tímto způsobem. My se snažíme komunikovat s kenskými úřady, ovšem takové je jejich právo a takový je život. Samozřejmě, ano, některé můžeme říci, že že se trochu zlep, že se snažíme být v kontaktu s občanskými, s občanskou společností s, v rámci TF, či v rámci různých jiných organizací. Snažíme se mít dobrý přehled o změně taktiky pirátských skupin, my, tak jak musíme být musíme reagovat vhodným způsobem, musíme být k dispozici, musíme být přítomní v této oblasti a reagovat i na změnu taktiky z její strany. Zda můžeme zajistit úspěch do budoucna, pokud změníme nějakým způsobem naši přítomnost v této oblasti nebo naše vojenské složky. Někteří už jste se o tom změnili, rekonstrukce nebo nějaké změny. Mm, vidíme zde symptomy nebo to, co tam vidíme, tak to je v podstatě určitě ta opravdu bezútěšná situace. Lidé doufají, že velice rychle přijdou k nějakému majetku kvůli díky výkupnému a tak dále. Pokud jde o nějaká, ano, vidíme samozřejmě, že se musíme těmi, touto problematikou zabývat, pokud jde o koordinaci, koordinaci podpory mezi Evropskou unii, Africkou unii, OSN, všemi mezinárodními agenturami. To je velice důležité a tomu se budeme věnovat i do, do budoucna doufáme, že budeme-li úspěšní, tak dojde k, k opravdu k úspěšnému boji proti pirátským aktivitám. Pokud je o rozšíření celé naší oblasti operace, já samozřejmě jsem si vědom těchto problémů, že došlo k různým útokům na loď asi 3-4 mimo tuto oblast u Ománu, Moskatu, některé spíše na sever od Seychelles a poblíž Madagaskaru. Pokud bychom rozšířili tuto naši oblast, tak by to znamenalo požadavky na více lodí, zda je to možné, není, musíme se podívat ještě na to i s, s vojenským výborem. To však ovšem neznamená, že ta bezpečnost se zvýší. Pokud jde o počet rybářských zadržených lodí nebo unesených lodí, bez ohledu na mm, Alakranu a tento případ, dvě lodě, které byly uneseny, byly egyptské lodě na začátku tohoto roku. Všechny ostatní lodě od roku 2008 byly obchodními loděmi, čili snažíme myslím, že většina, většina teda byla proti obchodním lodím těchto útoků. Zda jsme schopni úplně vymítit Ehm, tento, eh, tento fenomen, tak to samozřejmě nemůžeme úplně zajistit. Musíme se snažit ehm, spolupracovat, lokalizovat všechny eh, tyto problematické lodě. Musíme se snažit zapojit všechny naše složky a získat co možná mm, nej, největší možnou podporu v celé této oblasti, mm, ať už je to ehm, v Somálském zálivu nebo v Adenském zálivu. Pokud jde o historické trendy, nebo jak dochází k určitému posunu v této oblasti. Já už jsem o tom hovořil, že tato oblast je eh, trochu klidnější, neznamená to, že nesmíme být ostražití, to samozřejmě, že ne, ovšem tato individua mění taktiku v minulosti, jak už jsem se o tom zmínil, Mm, to mm, řekněme v té, no, to znamená, to byli spíše hospodářské migranti nebo, nebo pašování lidí a tak dále. Mm, z Jemenu se dostali do Adenského zálivu, věděli, že mají několik dní k dispozici, vrátili se do Somálska a tyto aktivity opakovaly, čili tyto kriminální činnosti probíhaly, probíhají. My se musíme snažit, abychom i z UNHCR měli dobré kontakty, to je velice důležité a prostřednictvím této agentury byli v kontaktu se Somálskem, s Jemenem, s jejich úřady a pokud dojde k jakékoliv humanitární situaci, závažné situaci, to znamená, že lidé opravdu dochází k nějaké humanitární situaci a je to otázka života těchto lidí, tak samozřejmě, že to rovněž můžeme podpořit. Ovšem těch 24 tisíc lidí, kteří se snaží ze Somálska dostat na sever, tak to je samozřejmě podobné e, u různých skupin lidí v této oblasti. Život je zde velice obtížný a my se musíme snažit o podporu celé této oblasti a této země. Pokud zda mají k dispozici nějaké průzkumné informace a tak dále, já nevím, myslím si, že pokud jde o naše rozmyslí, tak možná ne, ovšem Eh, ty možnosti, aby se dostali do některých oblastí, jsou velice omezené, proto se snažím, nebo snažím se, abychom měli i s obchodním lodstvem velice dobré kontakty a abychom se vzájemně informovali, pokud jde o koridory. Poslední záležitost. Propojení mezi Atalantou to znamená účinnost této operace, interní změny, které dochází v Putlandu, v Somálsku, zda to mění situaci na místě. Já myslím, že ano, Atalanta, zároveň mm, eh, Japonci, Rusové, mm, NATO, všichni si myslím, že se snažíme o stejný cíl. TFG a Putland, tato dohoda, která nám umožňuje, abychom byli v lepším kontaktu s, mm, s touto oblastí, to, že mají, že na jejich straně vidíme rovněž zrůstající zájem. To je určitá, jsou určité doplňkové aktivity i našeho úsilí. To znamená, že moje mise, tak abychom to znamená, že nejenom eh, my vidíme pozitivní výsledky, ale jsou vlastně společné pozitivní výsledky. Do budoucna jistě na mm, zda dojde k nějaké další misi tohoto charakteru, to není to rozhodnutí, není na mě, to je na rozhodnutí komise celé Evropské unie, to mm, samozřejmě nevíme. A proč nedochází k registraci těchto lodí? přál bych si, abych věděl, jaký je tento důvod. Dialog s velkými společnostmi, to není PMO, nebo Musk, nebo Shell, nebo nějaká veliká jiná. Společnost. Tyto společnosti samozřejmě jsou registrovány, problém je u malých společností. Většinou se obávají eh, vysokých nákladů, mají pocit, že jejich obchodní zájmy by mohly být porušeny, narušeny. Domnívá se, že samozřejmě ty informace nebo jejich pozice poté bude, bude zveřejněna, Piráti budou schopni je lokalizovat jednodušším způsobem. Dále jsou to pojišť, záležitosti spojené s pojištěním a tak dále. Obávají se, že by to mělo, že by to znamenalo pro ně vyšší náklady. Především jde o malé společnosti, malé společnosti, které nejsou registrovány, ovšem pracujeme na tom. Pokud jde o Keniu a Seychely, pokud jde o lidská práva, Evropská unie v rámci ONDC se snaží podporovat místní úřady, požadujeme další zdroje, pokud jde o právníky, i OSN má k dispozici finanční prostředky, které nám které pomáhají v této oblasti. Aktivně monitorujeme celou situaci, náš tým nám pomáhá. Čili ze všech těchto důvodů, které jsem zmínil na závěr, mm, vím, že se budete věnovat dalšímu bodu na vašem programu. Za tři měsíce asi nebudu moci říct si tak, milí přátelé, piráctví jsme vymítili. Bude to problém, který v této oblasti bude existovat do budoucna, to víme a proto je na nás, ať už jsem to já, který vedu tyto námořní složky, ať už jsou to rybářské organizace, ať už jsou to různé dopravní organizace, propojení na obchodní lodě. My všichni se musíme snažit dívat, analyzovat rizikové oblasti, koridory, abychom, my musíme fungovat v této oblasti, rizikové oblasti, abychom abychom udělali vše pro zredukování rizika, ať už je to na národní úrovni, ať už je to na úrovni Atalanty a doufejme, že tím pádem se frekvence těchto pirátských činů sníží. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, děkuji, že jste odpověděl kompletně na veškeré otázky. Než odejdete, eh, tak ještě předávám slovo předsedovi Simpsonovi a Alenu Kadékovi, protože my jsme spolu organizovali tuto rozpravu. No, Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stročný. Já bych chtěl panu Hacnovi poděkovat za tuto prezentaci a také za odpovědi na naše otázky. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že jestli je pan admirál přesvědčen o tom, že my můžeme nějakým způsobem pomoci jeho práci, tak eh, jsem přesvědčený o tom, že my uděláme vše, co je v našich silách. Určitě by se na nás potom tedy mělo vrátit. Zejména například, kdybychom měli jakýmsi způsobem zajistit, aby obchodní lodě se registrovaly u eh, vaší eh, mise. To by určitě vaší práci pomohlo a také by prostor byl potom bezpečnější. Děkuji, pane předsedo. Nejprve stručně chtěl bych poděkovat admirálovi Hudsonovi za veškerá objasnění. Myslím si, že to bylo zapotřebí, protože ta výměna názorů byla velice zajímavá. Pokud jde o rybářská plavidla a lodi, tak jsem, si, tak jsem rád, že koordinace systému bude nadále fungovat mezi francouzi a Španěli, protože těch se to nejvíce týká, že máme obrovské rozlohy na moři, které máme chránit. To vůbec není jednoduché. A měl bych jeden takový přesný požadavek a to se týká i uh, otázky Andresa Bareje, který o tom hovořil před chviličkou. Můžeme si představit to, že bychom mohli identifikovat eh, rybářské lodě vzhledem tomu, že jsou v, této, eh, eh, v tomto regionu a jsou velice zranitelné? To je opravdu přesná otázka, kterou bych vám rád položil. Well, certainly we'll continue, we'll continue the dialogue with your... My určitě nadále budeme v kontaktu s vaším výborem a budeme pracovat na těchto věcech. Možná by také nebylo úplně od věci, kdyby zástupci vašeho výboru se eh, přišli podívat, jak funguje operativní velitelství v Northwoodu, abyste měli přesvědčivé informace o tom, jak to ve skutečnosti funguje. My vás samozřejmě v Northwoodu srdečně uvítáme. Děkuji. A nyní se podíváme na kořeny celého problému za chviličku. Eh, a nyní vás žádám o chvilku trpělivosti, než se vymění lidé na podiu. Děkuji panu kontraadmirálovi za prezentaci. aux gens de s'ils veulent sortir. Ouais. <laughs> okay. Shall we take place, please? Ah, il est reparti, Gérald Non. speak first, Yeah. just to say where we, where we are. Bien, chers collègues, nous... Milí kolegové, pokračujeme dále a nyní jsme rozšířili námět rozpravy, to je Somálsko. Samozřejmě, že jsme hovořili o piráctví, ale mimo problém piráctví existují ty základní důvody, proč v Somálsku je nestabilita. A to se týká nás všech. Víte, že na toto téma probíhají na radě diskuze. To jest je opravdu relevantní vést operaci, pokud jde o prozatímní federální vládu Somálska. A já jsem nyní chtěl, abychom diskutovali o tomto tématu. Předám slovo nejprve panu Harcelovi, který je švédským zástupcem COPS, a pak pánu generálovi Joana, který je osobní zástupce pro Somálska pana Javiera Solany. A pak předám slova panu Murovi a on nám řekne, jak probíhá nyní debata a za jakých podmínek dále se to bude rozvíjet. Máte slovo. Thank you so much. And, and first of all... Moc krát děkuji. Ze všeho nejdříve bych vám chtěl poděkovat za pozvání do tohoto výboru, že se zde mohu zúčastnit této rozpravy. Chtěl bych vám také pogratulovat k načasování diskuze o tomto tématu. Zítra o tom budou také mluvit ministři obrany. Když mluvíme o Somálsku, tak určitě zde vidíme pojítko mezi Somálskem jako takovým a operací Atalanta, tedy bojem proti piráctví. Jak již pan admirál říkal, jestliže můžeme něco udělat, něco prospešného a dobrého pro stabilitu Somálska, tak to zcela jistě bude mít také dobrý a pozitivní dopad na misi Atalanta jako takovou. Pokud jde o stávající situaci, tedy co může Evropská unie nyní udělat v Somálsku, potom nejde pouze o boj proti piráctví. My jsme se odstli v situaci během posledních několika měsíců, kdy máme přechodnou federální vládu, se kterou lze spolupracovat a která potřebuje naší podporu, aby se udržela. Pokud jde o proces a o diskuze, které se odehrávají na radě, týká se to ale také dárcovské konference, která byla zorganizována v Dubnu tak během této konference dárců a během diskuzí, které následovaly, bylo patrné, že Evropská unie jako taková cítila potřebu jednat. Stejný sentiment panoval i u jiných mezinárodních hráčů. Evropská unie má misi v Somálsku a ale také Spojené státy a Spojené národy mají intenzivní potřebu na území Somálska podniknout nějaké kroky. Týká se to také Africké unie, která tam má misi. Po konferenci dárců v Dubnu jsme se aktivně začali zabývat tímto tématem. V červenci byly závěry rady, které slouží v podstatě jako, takovým prohlá, jako takové prohlášení Evropské unie o tom, co chce Evropská unie v kontextu Somálska udělat. Tyto závěry rady opětovně potvrzují to, že Evropská unie něco chce udělat, že chce spolupracovat s partnery a že chce jednat co nejdříve, to je možné, co nejurgentněji. Je tam také jasně řečeno, že jediný způsob, jak může Evropská unie a mezinárodní společenství uspět, je, že podnikne ucelenou, ucelené kroky, ucelenou akci, které povedou k tomu, že celá operace bude úspěch. Následovala průzkumná a informativní mise, které se účastnili zástupci sekretariátu komise a rady. A my si myslíme, že tato mise byla velmi úspěšná. Podařilo se přemýšlet nad těmito problémy a také přijít s novými nápady. A to společně. Tato společná průzkumná a informativní mise spočívala v tom, že jsme se podívali přímo na místě v tomto regionu, jak situace vypadá, mluvili jsme s nejrůznějšími důležitými osobami a také jsme si byli vědomi toho, že načasování této mise je důležité, protože to ještě předtím, než Evropská unie podnikne a dojde k důležitým rozhodnutím. Proto jsme se snažili získávat informace o tom, jak by bylo ideální postupovat. Evropská unie v Somálsku již má jistou přítomnost. Jsme největším dárcem, pokud jde o humanitární pomoc. Účastníme se také diskuzí v rámci Mezinárodní kontaktní skupiny a také velmi úzce spolupracujeme v rámci EU při poskytování finanční pomoci jednotlivým misím na místě. Pokud jde o další kroky, nyní se zabýváme konkrétně bezpečností. Co tedy můžeme udělat pro to, aby Somálsko bylo stabilnější a bezpečnější zemí? jsme si naprosto jasně vědomi toho, že musíme podniknout urgentní kroky, ale na druhou stranu kroky to musí být velmi obezřetné. Jestliže totiž neuděláme tu správnou věc, tak nejen, že riskujeme e, vynaložení prostředků vniveč, ale riskujeme to, že uděláme dokonce kroky, které budou kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, že ministři obrany o tomto tématu budou diskutovat zítra a také udělají odpovídající rozhodnutí, tak je potřeba zmínit také něco o plánovacím procesu, pokud jde o eh, trénink eh, somálských bezpečnostních složek. Zítra velmi pravděpodobně padne rozhodnutí týkající se tohoto výcviku. Pravděpodobně budeme schopni dále podpořit naše plánování a také posílit naše schopnosti ještě intenzivněji spolupracovat s našimi partnery, což je předpoklad pro úspěch. Mělo by být ale také jasné, že v současné chvíli ta rozho- to rozhodnutí, které padne zítra, ještě automaticky neznamená, že v rámci evropské bezpečnosti a obrané politiky budeme mít jednotný a jeden, jednu akci. Souvisí to také s dostupnými informacemi a také s tím, jak ostatní aktéři budou schopni a ochotni se do celé záležitosti zapojit. S TFT budeme potřeba získat naprosto jasnou představu o tom, jak má probíhat výcvik, jaká bude jejich role a jakým způsobem si představují fungování somálských vojáků, respektive jejich výcvik. Jakým způsobem tedy je správné vycvičit a poskytnout výcvik odpovídajícím eh, složkám eh, ve spolupráci s TFK. Spolupracujeme také úzce s Africkou unii a s Armisonem jakou roli Armeson převezme, jak s námi bude spolupracovat v rámci výcviku. My jsme si vědomi toho, že není smysluplné poskytovat výcvik somálským vojákům v momentě, že si nebudeme jistí tím, že tito vojáci nebudou zapojeni do širší struktury v rámci eh, bezpečnostních složek pod eh, somálskou vládou. Pokud jde o roli TFG, funguje z, v Nairobi bezpečnostní centrum. Tam dochází také k pravidelným schůzkám, mimo jiné dnes. Tam se setkávají zástupci Spojených států, u Spojených národů, Evropské unie a dalších klíčových aktérů. My si myslíme, že toto je klíčové centrum a chceme pomocí tohoto centra poskytovat širší pomoc vládě. Dalším důležitým milníkem bude výs výsledek bezpečnostní prověrky, kterou provedly Spojené národy za podpory Spojených států a jiných zemí. Tím bychom měli získat lepší obrázek o tom, jaké jsou potřeby bezpečnostních složek a budeme mít také lepší představu o tom, co ještě musíme udělat a jak rozdělit úkoly mezi jednotlivé účastníky v rámci mezinárodního společenství. To bude mít dopady na plánování výcviku a na to, jak tento výcvik zapojit do obecných aktivit. Z mé strany si myslím, že to pomalu bude vše. Pokud jde o předsednictví, my jsme vám nyní poskytli tedy informace, které máme k dispozici. Zatím ještě nebyly udělá, nebyla udělána žádná klíčová rozhodnutí. Snažíme se rozhodovat na základě ucelených informací, ale zároveň se snažíme postupovat co nejrychleji je to možné vzhledem k urgentnosti celé situace. Děkuji, předávám slovo generálu Žánovi. Můžete nám také upřesnit eh, situaci, jak vypadá bezpečnostní situace v tomto regionu? Nevím, jestli vám vše vysvětlím, ale jak řekl pan Harcel, situace je velice komplexní a vše osvětlit je velice těžké. Co bych chtěl říci? Popsal bych obecný rámec, ve kterém pracujeme. Je třeba si uvědomit, ať už chceme nebo nechceme se účastnit eh, této operace, výcvik bezpečnostních složek v Somálsku eh, bude učiněn jinými než my. Proto nemusíme mít eh, žádné s tím problémy. Bude to uskutečněno. A potom vzhledem k tomuto kontextu, jak se můžeme tam dále rozvíjet. Máme pracovní skupinu, která vyhodnotí somálský uh, bezpečnostní systém. Proč hovořím o systému? Protože studie, která je vedena Američany OSN a Mezinárodním fórem, pokud jde o také je tam účast, ten jeden evropský expert, tak je třeba zjistit, jak vypadá celý somálský bezpečnostní systém. Ozbrojené složky, jestliže můžeme je takto nazvat, až po kontrolní celní orgány, policejní složky, celý soudní systém trestní a tak dále a i ministerstvo obrany a financování všech těchto bezpečnostních eh, věcí, tak to se těchto eh, všech složek se týká studie. Nyní probíhá již tři měsíce a je nám řečeno, že koncem listopadu budou vydána závěrečná doporučení. Doufujeme, že se objeví. Na základě této práce, která byla vykonána inteligentně a to poprvé, protože opravdu se vzalo celé to široké bezpečnostní spektrum a okamžitě do toho se zapojili oficiální somálské orgány jsou průběžně informováni o průběhu práce. Já jsem se sám zúčastnil několika jednání s prezentacemi práce a vidíme na těchto zasedáních, eh, že je tam ministr obrany Somálska, ministr vnitra, vnitra také eh, vedoucí činitele policejních složek, eh, je tam generální štáb přítomen a tak dále, i když víme, že nezastupuje ve skutečně ve skutečnosti mnoho Eh, věcí, ale probíhá to. Tato studie také proběhla tak, že další partneři kromě institucionálních partnerů byli konzultováni, to jest lidé ze somálské občanské společnosti, nevládní, mezinárodní organizace a tak dále. A proto se můžeme domnívat, až budou završeny tyto práce konce měsíce, tak vznikne z toho projekt, jestliže opravdu pochopili, oč jde, tedy projekt, který zohlední eh, vše pro, všechny problémy somálských orgánů. Samozřejmě, že eh, tato doporučení budou na stole, ale vzhledem k tomu, že oni se zúčastnili vypracování studie, by měli potom provádět tato doporučení. Mimo to probíhají další činnosti mimo doporučení a existují i další kanály, které mají za cíl pak dát eh, společně do interakce trestní orgány, soudní, policejní a tak dále, jak jsem řekl v úvodu. A Evropská unie se zúčastňuje těchto prací vyhodnocovací mise a souběžně s tím se zajímáme již o ty jednotlivé části doporučení, to je somálská armáda, ale policejní síly, somálská justiční systém a tak dále. A to jsou ty jednotlivé části a již eh, po určitou dobu probíhá další práce. Já nebudu mluvit za Evropskou komisi, ale ta již po určitou dobu spolupracuje s policejními složkami o různých programech eh, a to již probíhá. V tomto rámci je třeba také zjistit, jaké jsou důvody piráctví, protože eh, to bude v těch závěrech, které zatím neznám, ale je třeba, aby v Somálsku orgán, který se zabývá dohledem nad mořem, také pak eh, měl eh, ve svém nitru všechny různé složky. A je to teda jednak vojenská práce, to už pak vzniklo na základě bilaterálních vztahů členských států EU, Francie v Džibuti, tam, jsou, tam se školí důstojníci a praporčíci, ale i jiné státy, například Uganda také vyškolili jeden celý prapor somalské armády a nyní školí v Kampale druhý prapor. Čili Chceme, aby bezpečnostní složky v Somálsku byly aktivně zapojeni a aby to také bylo koherentní e, s vyhodnocovací misí, tak tam bude dobře popsána e, somálská armáda, je tam zřejmě protidělestřický e, prapor a další oddíly, ale my bychom chtěli vyškolit prapor, který by byl kompletní a Myslíme si, že opravdu v těch závěrech to bude zohledněno. Dále, na vojenské úrovni. Amison, to je smise Africké unie, ta vykonala velkou práci a také vypracovali školící a výcvikový systém bezpečnostních eh, složek eh, v Somálsku. Bylo to v Nairobi ve spolupráci s britskými důstojníky a ty vypracovali celý školící program tak nevíme, zdali pak eh, se to týká tolika tolik hodin přesně, to není, není důležité, ale co je důležité, že doporučení Amisonu musí být brány v potaz a to koherentně s obecným rámcem popsaným eh, Africkou unii, tak aby veškeré výcviky a školení, které probíhají v rámci bilaterálních vztahů, probíhaly podle jednotlivé, podle jednotné šablony, jak říkají kolegové, podle kurikulum vite, který bude sjednocen. A tato práce je momentálně zkoumána a první rozhodnutí budou přijata zítra během neformálního setkání ministrů obrany. A jestliže pak bude dobré, dobře přijaté rozhodnutí, tak je to třeba vše dobře naplánovat abychom se ujistili, že vše dobře probíhá a proběhne, proto jsme vykonali v celém regionu vyhodnocovací studii. Týká se to všech států, kterých se somálská krize týká, to je z Etiopie, Kenia, tam jsem byl, Djibouti samozřejmě, Egypt. Byli jsme také v Asmela minulý týden byli jsme v Somálsku, abychom to prodiskutovali. Potkali jsme mezinárodní organizace, zástupce mezinárodních organizací i Africkou unii, OSN se všemi agenturami, které jsou kolem Nairobi, protože vše vlastně probíhá v Nairobi. Arabská liga, Ligad a tak dále, abychom zjistili jejich názory. A je třeba, jak bylo řečeno, aby prozatímní somalská vláda, i když se nejedná určitě o tu nejlepší vládu, která existuje, ale víme, že i v Evropě to můžeme projít tímto způsobem. Není jiná vláda a proto je třeba jednat s těmi, kteří momentálně u kormidla jsou. Dále. Každý dobře ví, že Amison, to je smise Africké unie v Somálsku, dělá uspokojící práci. Mohli by dělat samozřejmě to lépe, ale vzhledem k prostředkům, které mají dispozici a mimo ně nikdo není eh, přijat v Somálsku, tak určitě bychom neměli je kritizovat a je třeba se opřít o tuto misi a s tím, myslím, všichni souhlasíme. Také všichni souhlasíme s tím, že musíme podpořit bezpečnostní uh, složky v Somálsku nejenom tedy, že by měli znovu získat eh, území, které ztratili, to ne, ale je třeba, aby vláda mohla spolupracovat každodenně na znovu objevnovení země a především, aby se zbavili eh, toho, eh, těch veškerých obav, to je zbýt ještě na světě eh, večer, když eh, si lehnou, to je zbýt především na světě na druhý den ráno. Je třeba, abychom všichni pracovali v bezpečném prostředí. Tak, jak jsem řekl, minulý týden jsem byl v Erité, tam je velmi tvrdý postoj činitelů prezident republiky nás přijal během eh, sto, dvou hodin a čtvrt a přitom například s velvyslancem USA tak dlouho nehovořil. On se snažil eh, nás eh, samozřejmě zainteresovat a uznal, že somálská prozatímní vláda je určitě ta nejhorší vláda, ale minimálně je třeba se zúčastnit eh, budoucích diskuzí a minulý týden eh, řekl, že je třeba seriózně pracovat se všemi dobrými vůlemi v Somálsku. Dále velice kritizoval eh, chování představitelů Amisomu, ale také uznal, že Amison tam musí zůstat, nesmí odejít, pouze kritizoval to jejich chování, chtěl by, aby se chovali příznivěji, ale samozřejmě, eh, když eh, každodenně dochází k eh, různým trestním činům, tak je to těžké, ale je, myslím si, že se k tomu postaví určitě příznivěji a nyní budeme moci spolupracovat. Jak jsem řekl, když neuděláme nic, tak oni to, někdo to udělá. Ugan, zástupci Ugandy řekli, že se tím budou zabývat a jsou angažováni a budou podporovat bezpečnostní složky Somálska, pokud jde o výcvik, opravdu do písmene aplikují program AMISOMu, o kterém jsem hovořil, a berou na zřetel to, že je třeba dobře vybrat eh, osoby, pak eh, v Mogadišo je, je dovést do Mogadišo a pak v eh, terénu je vycvičit. A pak jsou součástí koherentního systému, kde je dobré velení, jsou také podporováni, placeni a je třeba prověřit, zdali se správně také chovají. Myslím si, že existují dvě možnosti. Buď zůstaneme mimo a necháme tedy Somalsko, aby dělalo svoji práci, jak za, samozřejmě za podpory jiných, ale jak oni si sami představují, protože jiné státy to financují, anebo také budeme je podporovat a budeme především eh, dávat důraz eh, na výcvik, aby to odpovídalo právě lepšímu chování jednotek v terénu a tak dále. Ale já si myslím, že ten výcvik stejně proběhne. Bude to úspěšné nebo ne, tak to nevím. To dnes nemohu říci. Jestliže prozatímní somálská vláda uh, bude moci odpovědět na naše požadavky. No asi, kdyby mohli, tak by, eh, o nás, tak by nás o nic neprosili. Ale jestliže nic neuděláme, to je ta druhá možnost, tak to asi zřejmě nebude lepší. A já bych na závěr rád řekl, že nám leží na srdci toto. Pokud jde o prozatímní somálské vlády, vláda, tak v Mogadišu jsou zastoupení eh, bývalé milice. To jsou opravdu eh, představitelé válčišť a je třeba, jestliže se rozhodneme, že něco uděláme, já vím, že z Ugandy, již eh, v Ugandě s tím začali, včetně z mezinárodních organizací, je třeba, abychom vštěpili těm novým jednotkám nové standardy, nový rámec a aby tyto nově vycvičné jednotky nevyvolávaly obavy u těch bývalých eh, lidí z války, protože oni jsou marginalizováni a aby neodcházeli eh, se zbraněmi do milic na tu druhou stranu. To pak by nebylo dobré pro naši operaci a tím by nebyla úspěšná. Proto je to do, dobře třeba spravovat. Děkuji, pane generále. A nyní předáváme slovo panu Můrovi z komise. Thank you. I could perhaps just explain Děkuji. Možná pár slovy náš příspěvek ze strany komise k celé operaci. Možná první věc, pokud je o každodenní kontakt, který máme se zeměmi ve východní Africe, Jižní Africe, Indický oceán, piráctví způsobuje těmto zemím obrovské problémy, má to obrovský hospodářský dopad, který přichází v tomto období, kdy této země jsou velice zranitelné v důsledku hospodářské krize, kterou se snaží řešit. To znamená, že pirátství představuje obrovský problém nejednou pro nás, ale i pro rozvoj těchto zemí v celém rozsáhlém regionu. Přístup, jak už jste si vyslechli, je dvojího charakteru, jednak udržet celou situaci a dále je to eliminace nebo vymícení. To znamená, my se snažíme v té první části, jak si tu celou situaci mít pod kontrolou. O tom jsme před chviličkou hovořili a Evropská komise podporuje celou operaci Atalanta. Máme zde různé dohody, různé negociační dohody, které máme k dispozici. Financujeme dohody s, na bilaterální úrovni se Šelami, s Keniou, pokud jde o zadržení o podezřelých lidí, aby jsme je pohnali k spravedlnosti. To znamená lidi, kteří se zabývají pirátstvím. Pokud je o tu druhou oblast, to znamená vymícení této problematiky, pan admirál už se o tom zmínil, musíte být přímo na místě, ať už je to na moři, či na pobřeží, musíte být v Somálsku přítomní, musíte v Somálsku vytvořit funkční stát eh, založený na právním základě, který by respektoval lidská práva, právní stát, demokracii a tak dále. Hmm, protože, jak víme, tak v Somálsku ta situace je diametrálně odlišná v současné době. O co se snažíme? My, Evropská komise v Somálsku, je to budování státu jako takového. Myslíme si, že to je nebo stát je něco, co v myslích místního obyvatelstva existuje místní obyvatelé. Ovšem, bohužel nemají pocit, že by v současné době v Somálsku existoval stát. V jejich myslí v současné době to je spíš chaos. Máme zde čtyři směry, které se snažíme udržet, tak abychom takový stát vytvořili. První je politický směr, dále je to rozvoj této země, to znamená, lidé musí vidět to, že stát poskytuje určité základní služby, které na které má právo každý, každá lidská bytost, která žije ve státu. No a poté, jak už se o tom zmínil pan admirál Joana, to je bezpečnost a čtvrtým rozměrem je regionální záležitost nebo regionální rozměr. Somálsko, jak víme, se nachází v velice konfliktní zóně. Je to africký roh, vidíme zde propojení různých problematických záležitostí komise, předsednictví přišlo s prohlášením, které se dotýká celého regionu. Snažíme se nějakým způsobem podívat na to, jakým způsobem nahlíží na celou problematiku jednotlivé země tohoto regionu. V nedávné době to byla Eritrea, kterou jsme se snažili dostat na stranu řešení problému, spíše než na stranu problému, který se musí řešit. Evropská komise, pokud jde o rozvoj, to je samozřejmě tradiční oblast Eh, činnosti Evropské komise. Máme tam asi 300 milionů eur, které jsou k dispozici a které využíváme v rámci různých operací v Somál, pro Somálsko. Polovina této částky, asi 150 milionů, představují operace rozvojového charakteru, které podporuje Evropský fond pro rozvoj a dále tam 11 milionů, které máme z nástroje pro stabilitu k dispozici a dále je to AMISON, to znamená Africká unie, která podporuje místní vládu. Máme zde 95 milionů eur k dispozici které máme k dispozici pro AMISOM a 44 milionů v rámci závazku pro humanitární pomoc. Je to malá částka, mm, dochází k určitému spoždění um, ehm, realizace. Ovšem, to se, to se, to, mm, ten, toto spoždění se, e, se zkracuje, tak abychom, aby to bylo vysokompatibilní s rozvojovými cíly v této oblasti. Pokud jde o samotnou rozvojovou pomoc, Pracujeme v oblasti dobré zprávy a vlády, ekonomické záležitosti, rozvoj venkova. Pokud jde o dobrou zprávu a řízení, je to program, který zabývá právním státem. Pan admirál už se o tom zmínil. Máme asi 13 milionů k dispozici pro policejní složky, pro justici, vězenská služba, budování kapacit. V oblasti policej, policejních složek se snažíme vyplácet alespoň částečně platy. Dále se máme 29 projektů v celkově v hodnotě asi 68 milionů ve vládním sektoru a to je rozděleno mezi tři regiony Somálská, Somalia, Land, Putland a středo jižní část kolem Mogadišu, která je velice problematická vzdělávání. Zde máme 15 projektů, asi 46 milionů eur, které na to věnujeme ty jsme bohužel většinou stáhli z této středo-jižní části Somálska, protože tam bylo mnoho problémů, incidentů, ke kterým došlo. Bohužel jsme zjistili, že nemůžeme bezpečným způsobem v této oblasti fungovat. Dále je to rozvoj venkova, ekonomické záležitosti dobře rozdělené. V celé oblasti máme zde asi 19 projektů, asi 42 milionů eur, které věnujeme pro tuto oblast. Možná se ptáte, jak může Evropská komise fungovat, jak může provádět eh, projekty, kde samotná vláda nemá tyto možnosti. A toto je právě jeden z problémů v budování státu. My totiž potřebujeme, aby vláda poskytovala tyto služby, aby na ní nahlíželi lidé. Tímto způsobem není produktivní, pokud budujeme stát, aby to fungovalo tímto způsobem, pokud to dělá Evropská komise nebo nevládní organizace. Vláda tam není přítomná, Eh, především v té problematické středojižní části. Podle našeho názoru to je většinou, protože jsou tam jiní aktéři, bylo zde určité vákum, vláda se nebyla přítomna, čili zapojili se jiné strany a právě proto my se snažíme podpořit vládu, aby začala být přítomná právě v těchto problematických oblastech, eh, ve kterých do současné doby to bylo pro ně velice obtížné. To znamená, aby skutečně byli přítomní, aby zde fungovali. Tak, čili tolik za stranu komise. A nyní členské státy velice stručně, protože pokud jde o nějaké programování pro Somálsko na straně komise, šest členských států plus Norsko nám pomáhá v této oblasti, programování provádíme společně. Pokud je o nějaké celkové částky, máme zde asi 300 milionů eur ročně. Pro Somálsko polovina 150 milionů pochází ze strany Evropské unie, z toho 85 Eh, trošku mm, víc než 85 milionů poskytuje Evropská komise. Tím bych ukončil mou prezentaci a rád odpovím na dotazy. Děkuji. Eh, Děkuji. Než předám slovo kolegům, kteří o něj požádali, tak já sám bych chtěl položit jednu otázku týkající se Puntlandu a Somalilandu protože opravdu je to takový somálský chaos a jsou tam určité regionální subjekty, které fun- jsou funkčnější než ty druhé nebo stabilnější a žijí v mírovější situaci. A uh, v rámci prozatímní federální vlády a tím, že budeme respektovat statut regionu, jedná se pouze o regiony, myslíte si, že je možné, abychom se opřeli o tyto entity a když se hovoří o programech výcviku na somálském území a to z těchto subjektů, myslíte si, že e, je to koherentní? Pokud jde o Eriteu, to je druhá otázka. Vy jste řekl, že jste se sešli s představiteli Eritreji a často Eritrea je považována za ostatními zeměmi regionu eh, za zemi, která není příliš stabilizačním článkem, bať naopak. A eh, generál Joana právě řekl, že musíme být velice obezřetní, protože se jedná o dlouhodobou strukturální změnu v politice nebo ne a můžete nám o tom něco říci a pak eh, bych také rád něco slyšel o programech komise, pokud jde o Eriteu. A nyní předávám slovo paní Wagnerové. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky a řeknu to upřímně. Prezentace, která jsem vyslechla, mě nepřesvědčily. Nemyslím si, že bychom měli eh, znovu začít s nějakou novou misí v tomto regionu. Nejsem opravdu přesvědčena eh, tou přidanou hodnotou evropské mise. Mimo to, co nám bylo eh, řečeno, jedná se ovšem o maličkosti. Nevím, zdali stojí za to, abychom vykonali tuto misi. A to, že říkáte, někteří jiní to za nás udělají, to mě také příliš nevyhovuje a chtěla bych položit další otázku. Pokud jde o policii, komise dělá mnoho. Hovoří se o security sector a hovoří se nyní opravdu o vojenských složkách. A jsou to výcviky pro vojáky. Um, vy jste to řekl, e, že ve studii to bude a myslíte si, že tyto vycvičení vojáci, budou to tedy spíše vojáci, anebo to budou i policejní složky a tak dále? A dále, pokud jde o další problém, jak chcete zaručit, až tyto lidé budou eh, zaplaceni, zaplaceni zůstanou v systému, já si nedokážu to nyní eh, představit, jak to bude dále probíhat. Můžete nám o tom něco říci, aby opravdu ta mise byla úspěšná? ale víme také, že nemáme pořád těch 40, 400 lidí pro afgánskou misi a myslím si, že pro EU je to prioritní mise a nyní bychom zahájili další misi, aniž bychom eh, měli dost lidí pro prioritní mise EU. Nevím opravdu, jestli je to dobrá strategie a je třeba říci, nejprve bychom měli splnit tuto misi, to je naše priorita, než zahájíme další misi, jejíž eh, efektivita není dostačující. Děkuji za odpověď. Merci. Děkuji. Pan Golteri má další otázku. Grazie anche io devo dire che... Děkuji. Děkuji za slovo. Rád bych řekl následující věc. Prezentace, kterou jsme si vyslechli, vyvolává určité otázky a proto bych vás rád poprosil o to, abyste se věnoval některým záležitostem podrobněji, bez pochyby. I jak to jasně vyplynulo z naší schůzky s panem kontradmirálem, je jasné, že nestačí pouze bojovat proti pirátům na otevřeném moři, ale řešit kořeny pirátství a posílit naše aktivity přímo v Somálsku. Situace, lokální místní situace je následující. Vidíme zde bezpečnostní otazníky, problémy, které, brá, které by samozřejmě, protože to jsou záležitosti, které by měly být k dispozici, abychom vůbec mohli budovat stát. To je jasné, ovšem jakákoliv mise v této oblasti, my ještě pořád hovoříme vůbec o možnosti schválení konceptu takové mise, aniž bychom hovořili o implementaci takové mise. otázka zní, zda mise tohoto charakteru by mohla mít vůbec dopad na celý proces, který už byl zahájen, který bude pokračovat bez ohledu na jakékoliv kroky, které v tomto ohledu přijme Evropská unie. Proto se ptám, zda v rámci těchto programů, jaký zde vidíme, řekněme, vztah mezi touto misí, různými bilaterálními misemi na straně členských států Evropské unie a obecněji řečeno pokud jde o školení, vyškolování v oblasti bezpečnostních složek, které mm, a zároveň prozatímní vlády, jakým způsobem by toto mohlo zlepšit účinnost, efektivnost bezpečnostních složek v Somálsku. A jak to můžeme propojit, nebo jaký to mm, má dopad na obecnější politické hodnocení do budoucna, pokud jde o nějakou životaschopnost somálského státu, federální vláda, regionální vlády a tak dále, jak by to vypadalo spíše z takového regionálního kontextu. Děkujeme další řečníci. Pozicnda. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik skeptických otázek. Ze všeho nejdříve jsem úplně nepochopil, co chtějí zítra ministři zahraničí zítra rozhodnout. jí teprve připravit rozhodnutí, nebo chtějí diskutovat o přípravě rozhodnutí, nebo jde o rozhodnutí jako takové, jaký bude charakter tedy té zítřejší diskuze. Za druhé, na instrumentální úrovni to chápu tak, že má dojít ke eh, výcviku bezpečnostních složek, ale nechápu, jaký je politický cíl a jaký časový horizont takovýto politický cíl má. A jestliže se tam jednou budeme angažovat, jak se také stáhneme. Nikdy jsem také nechápal, co kromě toho, co dělá Francie v oblasti výcviku, by mohla udělat navíc ještě EU, a jaký je proto důvod? Proč tedy neřekneme nejdříve, v prvé řadě bychom nechali Francii, aby realizovala své programy, protože EU má jiné priority. Nepochopil jsem úplně, jaké jsou očekávání, pokud jde o stabilizaci situace. Jaká očekávání tedy klademe na tuto prozatímní vládu? Kdyby se pan Solana zeptal této vlády, tak eh, tato vláda by asi řekla, my vás ve skutečnosti nepotřebujeme. A já se tedy ptám, proč ve skutečnosti zvažujeme na základě takovéto situace eventuální vojenskou anga, vojenské angažma. Je to tedy jedna otázka za druhou. Děkuji. Okay, um, I start out trying to... Já se pokusím odpovědět na ty otázky, které zazněly a které jsou pro mě relevantní. Vím, že eh, pan generál a můj kolega z komise odpoví na ten zbytek. Pokud jde o eh, Somálsku a Puntland, tak eh, to je otázka, která se týká toho obecného kontextu, toho, co je potřeba v tomto regionu udělat pro to, abychom uspěli. Pokud jde o výcvik, tak je jasné, že ten musí být zapojen do širšího výcviku. Pokud jde o závazky pro zatímní vlády v oblasti bezpečnosti nebo výcviku, tak je jasné, že je potřeba, abych oni s námi spolupracovali, aby došlo k politickému procesu usmíření. To má celou řadu dimenzí, protože situace na jihu je odlišná než po, po, eh, politika eh, prozatímní vlády v Somalilandu a v Puntlandu. Co je v našich silách v oblasti výcviku v dnešní eh, době, tak eh, to bychom měli udělat na jiném základě, než bychom dělali výcvik přímo v těchto regionech. Je možné tento výcvik dělat také jinde. Myslím si ale, že naše snaha o posílení bezpečnostního sektoru v Somálsku souvisí se širším kontextem a musíme počkat na to, až bude vhodná doba. Pokud jde o přidanou hodnotu Evropské unie v oblasti výcviku jako takového, tak Evropská unie může apelovat také na lidská práva v rámci výcviku a takovéto věci. To jsou věci, které jsou správné a neměly by být podceňovány. My si myslíme, že je důležité, aby tyto aspekty byly součástí jakéhokoliv výcviku mladých Somálců. Ti by měli být vycvičeni takovým způsobem, aby nejenže uměli obsluhovat zbraně ale aby také byli schopni chápat, že odpovědnosti bezpečnostních složek jsou širší a týkají se také lidských práv. Evropská unie může dát tedy tyto výcvikové aktivity do širšího kontextu. Jakmile začnete s výcvikem jako takovým, tak je dále důležité úzce navázat partnerství s jednotlivými zúčastněnými Eh, partnery a to je také mimo jiné Africká unie. Vzhledem k tomu, že naše partnerství s Africkou unii je postaveno na pevném základě a vzhledem k tomu, že velmi intenzivně podporujeme AMESOM, <clears throat> pak máme potenciál pro to, abychom vybudovali celý řetězec který by se zabýval jak přípravami, tak výcvikem, tak následnými aktivitami. Výcvik musí být zapojen do širšího kontextu v oblasti bezpečnostního sektoru. Roger již mluvil o obecných aktivitách v rámci spolupráce s prozatímní vládou a to je eh, výstavba státu. Bezpečnostní struktura je určitě součástí výstavby bezpečného a stabilního státu. Bezpečnostní sektor to je tedy další oblast, kde my můžeme vládě pomoci a vláda to určitě potřebuje. Musíme také zajistit, aby výcvik byl smysluplný, aby to opravdu byla síla, která bude sloužit stabilitě a to na té správné straně. Týká se to ale také plateb. My se touto otázkou zabýváme. Je to velmi aktuální aktivita. Sledujeme jednotlivé možnosti, které jsou k dispozici a Spojené státy v současné chvíli investují hodně úsilí do toho, aby existoval v Nairobi mechanismus, který by fungoval spolupráce na tom PricewaterhouseCoopers. V první řadě jde o to, abychom měli jistotu, že peníze, které poskytujeme, ve skutečnosti se dostanou tam, kam mají. Evropská unie se s těmito věcmi bude muset také vypořádat. Evropská unie má také vynikající příležitosti proto, protože má dalekosáhlé kon- kontakty v Somálsku a v celém regionu, protože tam hraje důležitou roli. Dále také úzce spolupracujeme s prozatímní vládou ve snaze efektivně takovýto mechanismus využívat. Pokud jde o to rozhodnutí ministrů, to se týká spíš takového řídícího konceptu. To je ta formální stránka rozhodnutí, které zítra může být přijato. Je to tedy ten první formální krok, který je potřeba udělat pro plánování dalších kroků v rámci evropské bezpečnostní obrané politiky. podstatě jde o to, abychom zajistili, že plánování může být co nejefektivnější. Nejedná se o samotné detailní kroky mise. Co pokud jde o alokaci zdrojů a problémy, eh, které jsme řešili v rámci alokace zdrojů v Afganistánu. To je věc, která se týká ne našeho ministerstva, ale celé řadě dalších států. Tak Javier Solana říkal, že mise EUPOL do Afganistánu měla nějaké výzvy, které byly potřeba řešit a my musíme udělat vše pro to, aby tyto problémy do budoucna byly vyřešeny. To se týká například lidských zdrojů. Je to tedy také otázka, zda by zda bychom měli naše zdroje také podřídit eh, principům eh, demokratické kontroly. My jsme si vědomi toho, že ve většině případů zde mluvíme o politických složkách, ale v některých případech to jsou také jiní, eh, jiné lidské zdroje. Jsou to tady policejní složky, pardon. Já si myslím, že z mé strany je to pro tuto chvíli vše. Děkuji. Pane generále, máte slovo? Tak co bych chtěl tomu říci? Já myslím, že tady nevynalizáme další misi v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Myslím si, že již padla rozhodnutí a právě studujeme, co můžeme udělat pro podporu této vlády. A chtěli jsme právě velmi přísně a přesně eh, zapadnout do mezinárodního kontextu. Jednak OSN, to je ta vyhodnocovací mise. A pak máme další návrhy, eh, které zapadají do politiky a rámce a partnerství s Africkou unii eh, v rámci míru a bezpečnosti. A z tohoto důvodu nechceme kdekoliv nějakou malou evropskou misi rozvinout. Chtěli jsme právě velmi těsně spolupracovat eh, s misí AMISOM s našimi africkými přáteli, kteří jsou v terénu, abychom si byli jisti, že máme podobné názory na školící kurzy a výcvikové kurzy. A v rámci tohoto partnerství pak budeme finanční prostředky optimalizovat, které má africká unie k dispozici a také maximalizovat použití těchto prostředků a podpořit Africkou unii v tom smyslu, že by chtěli znormalizovat situaci v Somálsku. Proto to děláme opravdu v úzké partnerství s Africkou unii. Tento typ mise není v opozici bilaterálních dalších misí, které probíhají. Chceme propojit veškeré iniciativy, ať už jsou multilaterální nebo bilaterální, na stejnou úroveň, to je mít stejné cíle, pracovat v rámci doporučení, které budou vyneseny pak eh, vyhodnocovací misí. Bude to schváleno somalskými orgány a aby vše to pak bylo součástí eh, celé výstavby té stabilnější eh, situace v Somálsku. My, francouzi, jsme měli experimentální misi a Evropská unie také nejenom francouzi z toho udělali určité závěry. To jest eh, celý ten vycvikový kurz upravit a prodloužit ho a připravit eh, složky ve spolupráci se Somálci a také dále to kontrolovat, jak eh, tito vojáci, když potom se dostanou zpět do Somálska, jak eh, pracují dál, protože to, že dáme 800 vojáků do systému, kde nebudou dobře placeni a tak dále, tak to je neproduktivní. Ovšem prodém, problém s tou eh, kontrolou je těžký, protože Evropani v Somálsku nejsou. Nejsou tam mezinárodní organizace, jenom někdy náhodně jsou tam. A proto je třeba opírat se o lidi, kteří jsou v terénu. A jsou to naši partneři z Africké unie. Oni budou dělat výběr těchto lidí, také zjistí, jaký je zdravotní stav nabraných lidí, také zjistit eh, veškeré jejich identifikační informace a vše to bude v souladu se somálskými orgány. Přece jim nebudeme vnucovat nějaké řešení. O tom jsme diskutovali s různými somálskými ministry, jak budeme dále postupovat. Oni by raději školili lidi na místě, což je samozřejmě legitimní. A vzhledem k tomu, že to zatím není možné, tak budou vyškoleni mimo a pak budou znovu přemístěni na somálské území. A musíme také je podpořit na místě, možná v Puntlandu, jak to řekl předseda ale zatím to není na programu. Čili v žádném případě to nebude proti somálské vládě. Pokud jde o harmonogram školení, je třeba, abychom to dobře skombinovali se Somálci, tedy s těmi bývalými a novými, aby to bylo opravdu užitečné, abychom neobdrželi naprosto opačný výsledek. Pokud jde o platy a mzdy, o tom se hovořilo, existuje několik finančních mechanismů, které momentálně jsou proskoumávány, jsou experimentovány i Číňany, i Američany. Například oni používají PricewaterhouseCoopers, tuto, tuto agenturu nebo jiné možnosti existují. Je třeba nejprve najít fondy a zdroje. Zatím Evropská unie nemůže přece platit vojáky, to není možné, ale můžeme potom využít bilaterálních eh, vztahů. Pak existují i další partneři, američani, libyjci v jiných podmínkách. Je třeba zaplatit ozbrojené síly v, v Somálsku milion dolarů měsíčně tak to zase není tak příšerně vysoká částka. Ale je důležité, abychom zjistili, že ten přispěvatel nedal peníze jen tak, mělo to nějaký eh, opodstatněný výsledek. Je třeba, aby oni nám eh, dokázali, jak využili peněz a vojáci musí být zaplaceni, to je obtížné, protože nemůžeme to dělat na místo somálské vlády. Jak jsem řekl, nejsme v terénu a je třeba svrchovanost této vlády respektovat. A mechanismus eh, musí být co nejprůhlednější, ale opravdu to není jednoduché, protože v Somálsku se všichni jmenují Mohamed a něco, je tam pět kombinací a nebudeme to moci zkontrolovat. A z tohoto důvodu chci eh, ještě říci, proč Evropská unie chce se do toho zapojit. Francie samozřejmě již začala. My můžeme pokračovat sami bez Evropské unie. Jestliže Evropská unie to neudělá, tak francouzi nebudou moci pokračovat dále. V každém případě ne v současných podmínkách. A jak jsem řekl, proč Evropská unie? protože chceme podpořit Amison a Amison podporuje prozatímní somálskou vládou. To je partnerství, které opravdu potrhuji. A pak to vše bude záležet na rozhodnutí Evropské unie a jejich členských států. Pokud jde o zdroje, a když to porovnáme s Afghánistánem, to je problém, který existuje, ale nevím, já jsem eh, voják, jak na, bych na to odpověděl. Já si myslím, že opravdu to záleží na jednotlivých armádách členských států, aby eh, věnovali prostředky na tuto operaci, ale operace SZBP, eh, aby byla úspěšná, tak eh, já například jsem byl v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky v Kongu. Měl jsem tam 60, eh, měl jsem tam 60 eh, vojáků a měl jsem jich maximálně 40. Já vím, kde tyto vojáci jsou, ale musel jsem se spokojit s počtem, který mi byl přidělen. Děkuji, pane generále. Děkuji. Možná dvě věci. První konkrétní otázka, která se dotýkala Eritreji. Eritrea, to je jiná záležitost, to regionální propojení, ovšem znamená, že i Eritrea se stává důležitým aspektem. Naše politika vůči Eritreji nepřinese krátkodobé výsledky, to je jasné. Ovšem, politika zaangažování zvyšuje možnosti dosažení určitých cílů. Nedávno jsme zde měli návštěvu na místě, měli jsme hovořili, měli možnost hovořit s Evropskou komisí, zajímají se o spolupráci v této oblasti i v Somálsku. Jistě je dobré, abychom do této politické vůle investovali, abychom spíše fungovali s nimi a ne proti nim a celou situaci zhoršovali. Pokud jde o rozvojovou spolupráci v této oblasti, máme asi 130 milionů eur, které máme na šestiletý program v rámci Evropského rozvojového fondu k dispozici pro Eritreu. 2 miliardy eur máme pro africký roh k dispozici, to je jenom pro celkový kontext a Eritrea pokud jde o přidělené prostředky, je spíše na konci tohoto hřebříčku. Většinou je to toho důvodu, že je obtížné efektivně poskytovat pomoc Eritreji a proto chceme být spíše skromnější v rámci těchto aktivit, ale důslednější, než přehánět tyto prostředky. Výsledkem spolupráce s Eritreou je to, že máme vztah 10 až 20 milionů eur ročně k dispozici pro Eritreu, které využíváme většinou pro potravinovou bezpečnost. To představuje největší obavy na straně vlády. Rovněž jsou to vzdělávací programy. Pokud jde o potravinovou bezpečnost, jednak je to transport, infrastruktura, pěstování a tak dále plodin v této oblasti. Pokud jde o další body. Rád bych reagoval na otázku politických cílů, pokud jde o trénink, výcvik eh, bezpečnostních složek. Pokud chceme reagovat na fenomén piráctví, musíme budovat stát. A budování státu může být povede, provedeno pouze v bezpečném prostředí. Právě proto bezpečnostní složky představují základ služeb, které by měl stát jako takový poskytovat. Africká unie, rád bych připomněl, poslancům to, že Africká unie je pouze krátkodobé řešení problematiky. Africká unie, pokud se rozhodne, že zasáhne, rozhodla se před několika lety, Jeden z principů jejich zásahu bylo to, že to bude krátkodobá operace. Jak už jsme o tom hovořili například v Sudánu, v určitém okamžiku museli být zaměněny tyto složky spojenými národy. Ovšem, bohužel zdá se, že Spojené národy nezasáhnou Somálsku po těch posledních problémech, které jsme měli. Právě proto je velice důležité, abychom budovali národní bezpečnost Somálsku. Děkujeme. <clears throat> Další otázka? Mám dvě konkrétní otázky. Jedná se v podstatě o ten výcvik třech tisíc osob. Vy jste právě mluvil o 800 vojácích a já se ptám, kolik, eh, o kolik jde vojáků, policistů, o kolik jde celníků a tak dále. A jak kategorie tedy ve, ško- ve skutečnosti eh, vycvičujete. A druhá otázka se týká Francie. Proč tedy eh, Francie dál v tomto programu nechce pokračovat? Pokud jde o Francouze, nevím, zdali sedí někdo z Francie a sále bude moci odpovědět. Pokud jde o zacílené osoby, kterých by se týkalo eh, školení, nebo mám nechat, v sále nesedí žádný francouz? Předám tuto otázku dále. Pokud jde o cíl, který sledujeme, před několika měsíci somálské úřady asi před osmi měsící eh, jsme se do, domluvili, že budeme mít asi pět tisíc lidí, eh, pokud jde o armádu a deset tisíc eh, osob, pokud jde o policejní složky. A momentálně, pokud jde o Security System Assessment, nevydal konečné závěry. Domníváme se, že by se to mělo týkat globálně 6 až 7 tisíci vojáků a pravděpodobně 10 tisíc eh, polici, eh, policistů, kteří budou k dispozici pro zatímní somálské vládě. 2742 vojáků v Mogadišu eh, byli zjištěni somálskými úřady a je třeba samozřejmě navýšit tento počet tak ten eh, propočet je to trochu těžký. Francouzi dali k dispozici 500 vojáků a pak byli vyškoleni, bylo vyškoleno 842 vojáků v prvním kole a mezi 1000 až 1500 až 2000 vojáků by měli být v budoucnosti vyškoleni, ale mohli by to možná udělat i další partneři, včetně Evropské unie. Tato mise není příliš eh, velká, protože máme ještě další dva, tři prapory o 800 osobách, které by měly být eh, vycvičeny v cyklu, globálním cyklu, který by měl trvat asi půl roku. A měli bychom zakončit tento výcvik eh, v tomto období. Pak je třeba se také podívat na vybavení a jak budou dále tito vojáci živeni například, jak Prostě bude vypadat celý proviant, až se vrátí zpátky do Somálska. To bude upřesněno. Pokud jde o Eritreu, tak jsem zapomněl odpovědět. Co se týče Eritreje, já nejsem odborníkem Eritreji, nevím, zdali se jedná o strukturální politickou změnu, nikdo to nemůže asi tvrdit dnes, ale mohu říci, že byli jsme přijati dobře. Ty diskuze trvaly dlouho a jednak potřebovali si to s námi prodiskutovat. Pak samozřejmě možná je to subjektivní názor, ale jsou pod hrozbou sankcí Rady bezpečnosti OSN a oni se snaží trochu prosadit svoji věc, což je také z jejich strany legitimní a za C pokud jde o diskuze, tak eh, Súdán je pro ně velmi eh, destabilizační eh, země a pro budoucnost Somálska rovněž. A pokud jde o například Albány, když jsem tam jsem byl, tak já myslím, že oni už jsou izolováni téměř jedno desetiletí, jsou unaveni touto izolací a hledají jiné možnosti, snaží se otevřít uh, další dveře, protože jsou pod dohledem Africké unie a mezinárodního organizací, ale nevíme, zdali se nejednalo o manipulaci. Zdali to bude trvat eh, déle, jestli to není eh, dvojí jazyk, který používají. To nám určitě budoucnost dokáže. A jak to řekl velvyslanec Eritreji tady v Bruselu před několika týdny, tak eh, nevíme, jestli prozatímní somálská vláda je pouhým výtvorem mezinárodní osvěta eh, za podpory Africké unie. A mm, myslím si, že opravdu nám řekli naprosto něco jiného tentokrát. Děkuji. Pokud jde o otázku, která se týkala francouzského pokračování ve výcviku. Zítra večer se můžeme zeptat švédského ministra obrany, které eh, bude eh, na schůzi také na formátu zahraničních věcí a on se zúčastní jednání ministrů obrany. Nevím, jestli Francie opravdu nechce pokračovat eh, bilaterální eh, vztahy dále budou pokračovat, ale je třeba, aby opravdu se veškerá úsilí propojila a to za podpory džibutského procesu, protože chceme podpořit Africkou unii. Tento proces je uznán a samozřejmě přináší určité výsledky, pokud jde o politickou stabilizaci. Víme, že existuje prozatímní vláda, která není perfektní, ale uh, Vypadá to, že pokud jde o jednotlivé strany, tak eh, si určité uznání zaslouží. A pak si můžeme pokládat otázky o různé priority geopolitické či geografické rady. Ale cíl v oblasti bezpečnosti je jasný. Somálsko se nesmí stát budoucím Afganistánem. A ta nestabilita se nesmí eh, exportovat. Ale víme, že tady se nehovořilo například o eh, uprchlících, například do Keni, do Džibuty. A to je velice důležité. A pak jaká rozhodnutí padnou, tak to ještě není jisté, ale chtěli bychom, aby opravdu celé struktury, bezpečnostní struktury, aby vojenské a policejní složky byly dobře vycvičeny a z toho důvodu o tom uvažujeme. A nyní dávám slovo panu Butyhoferovi. Pane předsedo, já si myslím, že je velmi dobře, že jste zde ještě jednou poukázal na to srovnání Afghánistánu a Somálska. Já se ptám, zda takový ty, typ naší angažovanosti s prozatímní vládou nemůže náhodou vytvářet takovou autoritu, která bude ještě v horší pozici dát eh, této zemi jakousi budoucnost, než v jaké situaci je vláda v Afghánistánu. Pokud jde o budování státu v Afghánistánu, tak to je velmi složitá situace, velmi složitý problém. Asi třetina Afgánsku se účastnila posledních voleb, ačkoliv tam docházelo k podvodům. Myslím si, že v Somálsku by ani nebylo možné zorganizovat volby, ke kterým by přišla třetina obyvatelstva. Co tedy legitimizuje naši naději, že výcvik několika tisícovek vojáků či policistů pomůže ve skutečnosti dlouhodobému vytváření státu. My chápeme vytváření státu jako teorii, ale Může tato teorie také fungovat v praxi, když se opíráme o vládu, která má působnost v podstatě pouze v Mogadišu? Není to náhodou jakási naše chiméra? Dnes, Pan Johannes. Gracias, presidente. No, no había querido intervenir en este debate. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem nechtěl k této diskuzi vystupovat, protože už jsem vystoupil a koordinátor za naši skupinu Roberto rovněž vyjádřil svůj názor. Ovšem, já nesouhlasím s kritikou ze strany některých kolegů. Domnívám se, že pokud je o alternativy této iniciativy, tak to by bylo velice problematické. Tato iniciativa, celá tato operace je nesmírně obtížná. Evropská unie v rámci své bezpečnostní a obranné politice čelí těmto těžkostem, nečelí tímto těžkostem poprvé. Ovšem snaha o zajištění bezpečnosti a stability v Somálsku, to je téma nesmírně důležité. Nesmírně důležité proto, abychom se v rámci této problematiky, řekněme, abychom bojovali i proti piráctví, pirátským útokům a právě proto si myslím, že je to dobrá aktivita do budoucna, kdykoliv budou možnosti zasáhnout v tomto hledu, tak bychom to měli udělat a rád bych podpořil i našeho předsedu s ohledem na tuto dimenzi. Děkujeme a poprosíme Evropskou komisi o poslední vystoupení velice stručně, pouze jedno, jedna poznámka. Ano, je to legitimní otázka, jaká je legitimita této vlády, této prozatímní vlády. Konflikt, který probíhá v Somálsku, jak víme, tak je to konflikt jednotlivých klanů. Je tam 4 až 5 různých klanů. V posledních 17-18 letech je to neustále probíhající konflikt. Evropská komise jakož i ostatní aktéři se snažili v tomto období nalézt nějaké možnosti zastavení těchto konfliktů, ustavení určitého řádu v této zemi. Ovšem proto potřebujeme nějakou vládu. Ano, mluvili jste rovněž o těch problémech s volbami. Tato vláda, jak víme, sešla z určité konference, kterou jsme podporovali my, komise do velké míry financovali. Byla to asi roční konference, možná ještě další konference a tato konference zastupovala všechny klany, dílčí klany, diskutovali o možnosti vlády, řízení v Somálsku a na konci dne se rozhodli o klanové zastoupení určité dočasné vlády, přechodné vlády, která by měla ustanovit určitý právní řád, který by pomohl provést volby. Čili určitá legitimita zde je, to znamená legitimita, která vzešla z těchto jednání mezi jednotlivými klany, pod skupinami a podobně. A my jsme se vždycky snažili podpořit vládu, tak aby zapojila do této oblasti i opoziční hlasy, tak aby zde byly, aby došlo k tomuto zastoupení do budoucna. Ano, otázka ohledně legitimity je legitimní, ovšem je zde i otázka stupně legitimnosti této vlády a my samozřejmě, nebo předpokládá se, že to bude opravdu vláda prozatímní. Děkujeme. Jistě budeme mít možnost v jiných formátech se ještě věnovat tomuto tématu. Ještě jedno, abyste nezapomněli, zítra budete-li mít možnost se zúčastnit našeho zasedání s švédským ministrem, ministrem um, obrany, tak poprosil bych vás, abyste se zúčastnili. A pokud jde o sede,